potvrzen. Nyní se dostáváme k pracovnímu programu komise ve formě prohlášení komise a k tomu získává nejprve slovo předseda Evropské komise pan Jean-Claude Juncker. Pane předsedo, je velice obtížné zde hovořit ehm, v v bezbarvém tónu o pracovním programu komise. E, poté, co jste hovořil o e, těch odsuzujících e, těm, těmi odsuzujícími slovy o tom, co se stalo dnes dopoledne v Pakistánu, ale přesto bych chtěl poděkovat panu předsedovi, vám tedy, eh, panu předsedovi Evropského parlamentu za udělení Karlovy ceny. Já sám jsem ji získal v 90. letech a měl jsem sám tu čest v roce, 20, pardon, v roce 2006 jsem měl čest tuto cenu také přijmou. Řada nositelů Karlovy ceny je obohacena nyní i vámi, pane předsedo. A nyní Co se týče pracovního programu nové komise, dovolte mi, abych řekl, pane předsedo, že jsem měl dojem během volebního období, kdy jste byl mým přátelským rivalem, jakož i Gy a další, že Evropští občané chtěli eh, v Evropě odstartovat novou etapu. To byl můj dojem poté, co jsem navštívil eh, více než 20 zemí a 33 evropských měst. A to způsobilo, že jsem se znovu zamiloval do Evropy protože jsem si uvědomil, jak nádherné je vidět tu krásu, tolik barev, tolik citu, citlivosti a potkat se s tolika ženami a muži. Byli jsme si zajedno během procesu um, ustavování nové komise, že tato se bude soustředit na zásadní věci že komise se bude soustředit na velká témata během, eh, podle hlavních pokynů, eh, které jsem vám předložil 15. července a potom opětovně koncem října. Domnívám se, že jsme se byli zajedno že všechny problémy, které existují v Evropě, nejsou nezbytně problémy Evropské unie a Evropské komise, protože řada z nás si myslela, že třeba rehabilitovat zásadu subsidiarity na úrovni příslušných kompetencí pro řešení problému. Členské státy, regiony, lokální úroveň, všichni musí přispět k řešení problémů, které vznikají v Evropě. Na základě této zásady a mm, v souladu s hlavními směry komise jsme zkoumali 400 452 iniciativ, eh, které v současné době zkoumáme. Učinili jsme to v duchu těch velkých priorit Evropské unie. Velkou prioritou je zcela bez pochyby nastartování hospodářského růstu a vytváření pracovních příležitostí. Tři týdny po ustavení komise, komise navrhla stěžádostivý program investic, eh, který bude naplňovat také program našich schůzích nejenom Evropské komise, ale také Evropského parlamentu, který se přidružil ke zkoumání tohoto textu. Pane předsedo, jednohlasně jsme se postavili za novou iniciativu, kterou jsme nastartovali. Komise nastartuje 130 iniciativ ročně. Už má, jsme nastartovali 23 eh, iniciativ pro rok 2015 a protože předkládáme eh, pracovní program pro rok 2015 a nikoliv pro celé legislativní období omezení eh, počtu iniciativ eh, vzniklo tím, že jsme chtěli zamezit eh, diskontinuitě a proto jsme stáhli, či pozměnili, či změnili 83 textů, které jsou na stole legislativců. Mezi novými iniciativy Kromě investičního programu, který má svůj velký význam, se nalézá také vše, co souvisí s fiskalitou. A zde bych rád zopakoval, že komise eh, během příštích měsíců eh, představí automatické změny anticipovaných rozhodnutích to jsem řekl tedy ve velice špatné francouzštině. A kromě toho komise předloží program akce bojování proti daňovým únikům za aplikování zásady, že země, kde se nehospodaří zisk, musí být také zemí zdanění. A rád bych velice přátelsky řekl, že jsem velice citlivý vůči faktu, že den po dne mě všichni vyzývají k tomu, abych to znovu řekl, ale to, co jsem řekl, bude uskutečněno v roce 2015. Franz Timmermans, kterému blahopřeji eh, za tu angažovanost, eh, se kterou vedl práce nad pracovním programem, a sdíleli se všemi komisaři eh, spolu s Radou ministrů a s Evropským parlamentem. Musím říci, že má obzvláštní zásluhy a protože je to on, který má tu zásluhu, eh, tak vám mohu říci, že jsem ho jmenoval první místo předsedou, který bude odpovědný za priority tohoto programu a také vám je představí. Děkuji vám za vaši pozornost. Děkuji mnohokrát. Slovo má nyní za... Děkuji, nyní má... Nyní má slovo pan předseda Komersan. Pane předsedo, dovolte, abych um, se připojil ke gratulacím uh, pana předseda, pana předsedy. Tato cena je nám velice leží na, na zrci, protože Cáchy jsou jedno z hlavních eh, center našeho regionu. A eh, tato myšlenka velice souvisí s eh, léčbou ran druhé světové válce. A proto ocenění touto cenou je jedno z mm, největších ocenění, které Evropan může dostat. A mm, díky vám, pane předsedo, chci poděkovat všem kolegům, za spolupráci při přípravě programu komise na rok 2015. Jak řekl eh, předseda Juncker, chceme se zaměřovat na priority eh, roku 2015, ne 16, 17 a tak dále. Samozřejmě komise také bude mít priority na následující léta, ale ty budou eh, v pracovním programu na nadcházející roky. My si přejeme, aby tato komise skutečně dosáhla změny ve způsobu své práce. Ale to se nám podaří pouze v úzké spolupráci s vaším parlamentem a s radou. Když nyní prezentujeme program komise, tak je to také mm, pozvánka pro Evropský parlament, aby to mm, fungovalo jako platforma eh, pro institucionální spolupráci a aby další instituce vstoupily tady do toho procesu, když eh, mají eh, sehrát určitou roli. My již neuvádíme všechno, abychom nebyli ne- neúplní, ale předkládáme tam jenom věci, které budeme dělat skutečně v roce 2015. Nic jiného. To neznamená, že nezačnou přípravné práce na budoucí iniciativy na rok 2016-17. Například víceletý finanční rámec, střednědobá revize. Samozřejmě, že ano, a parlament bude informován. Naše první priorita je investiční plán pro Evropu. My jsme ukázali, že jsme schopni jednat rychle, že jsme strategii prezentovali v prvním měsíci mandátu. Nyní jsme připraveni využít soukromých i privátních investic 315 miliard euro na příští tři roky. Eh, předložíme ambiciozní balíček pro digitální trh na vytváření života schopné digitální ekonomiky a společnosti. To eh, doplní telekomunikační regulační prostředí, modernizuje pravidla pro copyright, pro, pravidla pro online nákupy, vyšší kybernetickou bezpečnost a mainstreaming digitalizace. Budeme pracovat na energetické unii, pokusíme se integrovat národní energetické trhy, snižovat poptávku po energii a prosazovat zelené technologie. Prohlubování měnové a hospodářské unie je důležité pro stabilitu eurozóny a společně s našimi plány na vytvoření kapitálové unie bude při, eh, přiláká investory do Evropy. Eh, chceme oživit sociální dialog na všech úrovních. Chceme podporovat příležitosti, spravedlnost ve společnosti. Budeme hledat, jak podporovat členské státy, především mladé, dlouhodobě nezaměstnané, jak je dostat tedy na trh práce a zajistit, aby měli potřebné dovednosti, aby tam mohli zůstat na tomto trhu. My předložíme balíček opatření na podporu mobility pracovních sil při podpoře úsilí členských zemí, aby e, dávky nebyly zneužívány Spravedlivější přístup k zdanění je věc, na kterou mají občané velice jasný názor. Zisky firem by měly být zdaněny tam, kde jsou dosahovány, včetně digitální ekonomiky. My předložíme akční plán v tomto směru společně s návrhy týkající transparentnosti, rozhodnutí v oblasti zdanění a práce na společném daňovém mm, základu podniků. Vytvoříme holistickou agendu pro migraci. Občané očekávají, že zlepšíme řízení migrace do Evropy, při, a, a aby přitom Evropa zůstala atraktivním cílem pro talentované lidi. Posílíme lepší regulaci a budeme mm, usilovat o demokratické změny. Jsme začali důležitým zlepšením v transparentnosti našich schůzí a já se těším na debatu s parlamentem této věci. My jsme mm, kriticky posuzovali naše plány, zda tato iniciativa e, přispěje k růstu a pracovním místům, to bude efektivní, mm, dosáhne skutečných změn, aby vytvářela, aniž by vytvářela další břemena. Také chceme, aby všechny iniciativy byly v rámci deseti priorit, které co odsouhlasil předseda Juncker se svým, s tím vaším parlamentem po svém zvolení. Vždy, se klademe otázku, zda to je nutné, zda je to užitečné k těm čtyřstům návrhům, které jsou na stole. Při aplikování politické diskontinuity, která je e, stanovena v dohodě mezi našimi institucemi. Je, tam čas, je, to často, je to definováno jako princip, ale prakticky často je obtížné to aplikovat jak jsem zjistil během posledních týdnů. Na, mm, v novém legislativním, na začátku nového legislativního cyklu je skutečně e, do, hodná chvíle se koncentrovat na věci, které mají perspektivu, že budou přijaty. Takže posuzujeme všechny návrhy ve všech sektorech a rozhodujeme, zda je chceme zachovat nebo stahnout nebo pozměnit. Chceme konkrétní výsledky kde je jasné, že eh, by tyto návrhy nevedly k našim cílům, tak ehm, navrhujeme efektivnější cíle. Například v případě energetické daně, kterou navrhujeme stáhnout, protože eh, si to protože to již ne, neplní eh, ekologické cíle zdaňování paliv tak, aby to odráželo skutečný obsah energie a emise CO2. Také navrhujeme stažení stávajících návrhů týkající se cirkulární ekonomiky ehm, pro, aby byl prostor pro ambicioznější přístup. Chceme. Dovolte, abych skončil. Pak můžete kritizovat, ale možná to nebude nutné. My chceme zajistit, aby eh, to bylo skutečně kruhové, tak, eh, cirkulární ekonomika. To znamená, že stáhneme stávající návrhy o odpadech, ale přijdeme s ambicioznějšími návrhy. A to uděláme v roce 2015. Nebudeme uh, váhat. Chceme to rych, eh, toho dosáhnout rychle, aby mm, to fungovalo ve chvíli, kdy Jungrův plán začne platit, aby ekonomika mohla profitovat uh, z investic právě uprostřed tohoto cyklu. My chceme proto dát na stůl něco ambicioznějšího, a co by mělo skutečný dopad na evropskou ekonomiku. Což můžeme udělat v souladu s Junckerovým plán, plánem. Takže stále se mám stydět? Ne. Dobře. My budeme prezentovat tento ambicioznější návrh, abychom mohli ekonomiku propagovat příští rok. Paralelně budeme prosazovat investice do, toho struktur, do, do tohoto sektoru z strukturálních e, investičních fondů. V politických um, směrnicích jsme říkáme, že budeme znovu posuzovat balíček o vzduší, naše závěry jsou jasné. Uh, Eh, střednědobé návrhy týkající se spalovacích elektráren budou brzy přijaty, aby neexistovala mezera v legislativě o zdrojích. Co se týče emisí, tak to je kontraverznější, je tady rozpor mezi parlamentem a radou, co se týče akceptovatelného výstupu my. V nadcházejících jednáních budeme prezentovat modifikovaný návrh, který doufáme, přemostí tuto mezeru tím, že bude eh, eh, lepší synergie mezi energetickým a klimatickým balíčkem a sníží se administrativní zátěž. Doufáme, že jednání bude úspěšná, že bude dosaženo dohody a to říkám s eh, jasným důrazem na to, že nebudeme dělat kompromisy, co se týče cílů. My posuzujeme metody, které budeme používat abychom dosáhli těch výsledků, které by se mohly co nejdříve implementovat, aby bylo čistší ovzduší v EU. My jsme směr, hodně jednali o směrnici o mateřské dovolené. Dovolte, abych to řekl jasně. Mm, komise lituje stávajících bariér, na, eh, které existují pro ženy v přístupu na pracovní trh, mm, stejně jako vy v posledních letech, možná eh, z důvodu, z důvodu našich návrhů. Mnoho členských zátů zlepšilo své podmínky pro mateřskou dovolenou. Ale je třeba řešit celou řadu otázek, dalších otázek, aby se více žen mohlo účastnit trhu práce. My jsme připraveni s vámi a s radou spolupracovat abychom deblokovali, podnikli tedy poslední pokus deblokovat tuto směrnici. Pokud k tomu nedojde v příštích šesti měsících, tak předložíme novou iniciativu, která to bude řešit. Takže ano, budeme ambiciozní, ano, Chceme, aby tato směrnice byla úspěšná, ale pokud to nepůjde nikam vést, tak přijmeme jinou iniciativu, abychom prolomili ten skleněný strop pro ženy na trhu práce. Věříme, že to bude užitečnější pro vás všechny, abyste investovali čas a úsilí do těchto diskusí, než aby pokračoval ten, eh, ta patová situace. Eh, doufám, že bude možné skutečně v příštích šesti měsíců eh, něčeho dosáhnout. Pokud se to nepodaří, musíme předložit něco jiného. To je tedy součástí eh, lepší regulace. Náš pracovní program má také mm, další dopady týkající se refit, iniciativy dnes, kde komise posuzuje existující legislativu aby posoudil, že zákony skutečně odpovídají svému účelu a jsou co nejefektivnější. Takže co dál? Budeme mm, diskutovat o stažení návrhu a budeme jednat až po vyslechnutí vašeho názoru. Je jasné, že se nám podaří něčeho dosáhnout, pokud bude existovat dohoda mezi třemi institucemi. Co se týče prioritních iniciativ, těšíme se na spolupráci s parlamentem a radou při identifikování témat, kde instituce se mohou společně zavázat, aby mohly co nejrychleji postupovat a aby přinesly prospěch pro občany co nejdříve. Těšíme se na hluboký strukturální dialog s vašimi výbory v příštím měsících. Na základě těchto mm, zkušeností doufám, že dospějeme k lepšímu vzájemnému pozoru, pochopení internacionálního programování. Eh, program komise není konec, ale začátek dialogu a těším se na tento dialog a na to, že se vrátím do tohoto parlamentu začátkem příštího roku, pane předsedo, pokud mi to možníte. Potřebujeme vaši podporu. Evropa potřebuje, abychom přišli s konkrétními opatřeními pro občany. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám mnohokrát, pane Timmermansi, a nyní má slovo za Evropskou lidovou stranu pan Sajer. Pane předsedo, dovolte, abych se připojil k dalším kolegům a poblahopřál vám eh, k převzetí této ceny. Jsme v čase vánočním, kdy zdobíme stromečky. A kromě toho jsme ve vánočním eh, období tedy tady měli tento program eh, komise, kdy každý chtěl dát nějakou ozdobu na tenhle eh, zvoneček, ovšem eh, na ten stromeček. Ale v tomto případě je to něco úplně jiného a já vám chci poblahopřát za EPP, že alespoň zatím se vám podařilo prakticky nemožné, že jste neudělali z tohoto programu stromeček, kam si každý zavěsí tu svoji ozdobku. Vítáme tu změnu, tu jednoduchost, to, že se držíte základních eh, principům, hlavní priority Junkrova programu a investičního plánu. Tentýž problém existuje i u parlamentu. I my si přejeme mít ty svoje ozdoby na tom stromečku a v průběhu vole jsme si všimli, že často nám unikají základní priority. Priorita je z latinského slova pro jedna. Deset priorit to už je víc než jedna. 23 priorit je více než 10, ale 23 priorit je stále méně než 425. Čili je to uh, skutečně velmi efektivní uh, iniciativa. Myslíme si, že bychom se měli zaměřit na klíčové položky a nepouštět se do těch, které jsou neesenciální. Měli bychom věnovat eh, velmi eh, dobrou pozornost i provádění. Velmi často naše parlamenty žádají nějakou, eh, jsou proti legislativě jenom proto, že se neimplementuje. A proto si myslím, že potřebujeme mít nějaké jasné směry, pokud jde o zavádění. Potřebujeme prorůstový program, potřebujeme vytvořit podmínky pro více pracovních míst, více mobility na, pr- na trhu práce, tudíž lepší vzdělávací dovednosti, zvláště v oblasti IT. Musíme vytvořit opravdu jednotný trh energií, zajistit bezpečnost eh, dodávek a přejít k digitálnímu vnitřnímu trhu. Podporujeme vaše úsilí o omezení byrokracie na všech úrovních, na národní i unijní a prostřednictvím účinnějšího způsobu využívání peněz daňových poplatníků. Ale bychom měli zjednodušit život hospodářských aktérů, zemědělců, malých a středních podniků, protože potřebujeme přátelské prostředí bez zbytečné zátěže. Dámy a pánové, vítáme změny, ale již jsme tímto prošly, ale teď jde o implementaci, o zavádění. Takže jsme pro takovýto New Deal, abychom společně s komisí definovali nové priority. Jestli je to eh, začátek nové cesty, to uvidíme až zpětně. Každopádně vám ale přeji mnoho zdaru a děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane Zajere, a nyní má slovo za sociálně demokratickou frakci pan Guerrero Salom. Pane předsedo, ve mé jménu i ve jménu celé naší politické skupiny vám i my blahopřejeme k obdržení Karlovy ceny, které je jedním z vrcholů vaší politické kariéry. Pane předsedo, pane místo předsedo, tentokrát je to jiné. Eh, a s tímto heslem jsme šli do květnových evropských voleb tento parlament je jiný než jeho předchůdci. Je to první parlament, Eh, které, který poprvé vybral předsedu komise, který pracuje v novém duchu. To nejsou má slova, slova, to jsou slova pana Junkera z červencového projevu. Tato slova plně sdílím. Způsob, který jsme si zvolili, změnil vztah s Evropským parlamentem. Zvýšili jsme naši legitimitu a žádali jsme nový vztah důvěry odlišující se od toho předešlého vztahu. Více společných akcí, eh, více skládání účtů. Chceme pracovat s parlamentem transparentním způsobem na vysoké úrovni ve vzájemné spolupráci za vzájemné důvěry, protože Evropský parlament je spolu legislativec Evropské unii Evropská komise, Evropský parlament musí eh, postupovat v konstruktivním dialogu. Takto jste to řekl vy, pane Timmermansi, a také tato slova plně sdílím. Plně sdílím. Věřte mi, že je mi líto, že ve jménu naší skupiny vám musím vyjádřit eh, naše zklamání a docela i vztek, když se podíváme na pracovní program komise, neodpovídá vlastně těm slovům, která jsem vám řekl, že sdílím. Zdá se, že se obrací příliš do minulosti, místo aby akceptovala, že tentokrát to má být odlišné. Eh, tady se eh, je určitý zmatek, nedostatek relevantních informací pro parlament, důvěra mezi parlamentem a komisí byla zraněna. Odstup se zvýšil ale musíme o tom popřemýšlet. A tady navazuji na slova, která jste pronesli vy za komisi, že nejenom dělat věci rozdílným způsobem, ale eh, dělat rozlišné věci, ale také dělat odlišným způsobem. Podívejme se na pracovní program. Eh, my máme priority. Naše politická skupina výborně znáte snížení zaměstnanosti, zejména mezi mládeži. Vyžadovali jsme, už jsem to řekl hlubokou změnu, rychlou, re, eh, rychlou akci v oblasti fiskality. S uspokojení mohu konstatovat, ale jistě také v důsledku našeho nátlaku komise předložila významný návrh. My chceme víc a jsme ochotni spolupracovat společně s komisí proto, abychom pokročili v otázkách zdaňování fiskální politiky v roce 2015. Musíme hájit sociální model. Chceme také opatření proto, abychom bojovali proti rostoucím nerovnostem, jak regionálním, tak sociálním, abychom snižovali chudobu v Evropě. Nad těmito záležitostmi musíme eh, spolupracovat i v otázce subsidiarity, ale Evropská unie musí dostat svým výzvám eh, moje skupina má určité výhrady k určitým bodům, které jste chtěli stáhnout z vašeho programu. My si myslíme, že je třeba splnit cíle byť jiným způsobem, zejména co se týče oné cyklické či kruhové ekonomiky. Prosím pěkně, bližte se k závěru. Děkuji vám mnohokrát. Pane Guerrero, pan poslanec Iglesias se vás chce na něco zeptat. Prosím, pane Iglesias. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám, pane Guerrero. Táži se vás poté, co jsem si vyslechl váš projev, zda se vám zdá, že to bylo správné za vaše skupiny eh, hlasovat pro tuto komisi. Tengo que señalarle que... Musím vás upozornit, že Evropská unie je unie koalicí. Pozitivní koalicí, která se snaží reagovat na, na potřeby našich občanů a řešit jejich problémy. A potom je tady negativní koalice, která se snaží přinášet konfrontace a nikoli v řešení. Moje možná koalice je s těmi, kteří chtějí řešit problém. Vaše je na extrémní straně, protože vy protestujete, protože nemáte řešení pro občany. E za frakci EKR má není slovo paní Ford. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, za to, že se zahájil eh, těmi šokujícími zprávami z Pakistánu. to rodiče eh, posíláme děti do škol, aby se tam učili a myslíme si, že jsou tam v bezpečí. A skutečně soucítíme se všemi rodinami, které ztratily své děti v tomto důsledku. Skutečně čelíme o obrovským výzvám naše eh, zdroje, prostředky jsou pod tlakem, bezpečnosti, pod tlakem a Evropa se musí změnit. Eh, komisaři, vy jste hovořili o změnách, ale teď je potřeba, aby změny nastaly. Musíme vybudovat ekonomickou sílu, ano, sdílíme širší eh, cíle, lepší životní standardy, eh, rovnost, svoboda, ale potřebujeme silnou ekonomiku, jinak ehm, nesplníme tyto cíle. Ekonomika musí být na prvním místě. A prv, každá evropská iniciativa by měla projít tímto jednoduchým testem. Bude díky ní snaží nebo těžší pro podniky prosperovat. Vel, příliš často vznikaly zákony, aniž bychom přemýšleli o tom, jaký to bude mít dopad na malé a střední podniky a na inovace. To musí přestat. Naše rozhodnutí musí být založeny na poznacích. Vy jste eh, eh, slíbil naší skupině, že budete eh, mít hlavního vědeckého poradce. Ud- prosím, dodržte tento slib místo nových zákonů bychom měli zajistit, aby fungovaly ty existující a jinak je můžeme změnit. A jestliže jste slíbil, že omezíte zátěž a administrativní eh, zátěž, eh, už skutečně tak učiníte? Musíme se zaměřit na růst jednotný trh a služby a nové pravidla veřejných zakázek, která by omezovala náklady. Splňme tyto změny. V roce 2015 chceme abychom vyhlíželi k roku 2050 a ne k 50. letům 20. 20. století. Potřebujeme zvýšit i vnější obchod a dotáhnout hlubokou obchodní dohodu se Spojenými státy, jinak eh, zůstaneme pozadu. Musíme eh, odblokovat investiční potenciál pro eh, malé firmy a kapitál, protože Samozřejmě, že dlouhová krize ještě neskončila. Potřebujeme strukturální reformy, nikoliv ovšem centralizaci eh, politik, protože když se postavíme proti národním vládám, vzniknou z toho ještě větší nevraživosti. Není možné mít jeden standard eh, doma a jeden standard eh, tady v Evropě. To znamená, musíme dát do pořádku evropské finance a dále snížit náklady. A protože jsou finance tak nedostatkové. Proto se lidé bojí přistěhovalectví a tento problém musíme řešit. Ano, musíme spolupracovat s třetími zeměmi, musíme jim pomoci řešit příčiny, ale musíme také přijmout jasné kroky k tomu, aby se přestal zneužívat migrační systém v Evropské unii i mimo ní. Náš jednotný trh má pomáhat podnikům a jednotlivcům obchodovat snadněji. Nikoliv byrokratický monolit, který bude jenom dusit eh, tvůrčí činnost. Čili nepotřebujeme žádnou byrokracii, administrativní zátěž. Budeme spolupracovat s těmi, kteří sdílí tento sen. Eh, Máme tady otázku paní, pana, pana Leichfrieda. Eh, Pane předsedo, já jsem teď poslouchala, chci se zeptat, protože mě jeden mm, na věc velice zajímá. Vy jste řekli, že Eh, podnikům a koncernům by se nemělo eh, ničem bránit. Znamená to, že už by nebyl sociální pokrok, eh, žádná sociální práva, nižší daně pro velké podniky, že méně práv pro pracující. Na, na tom to my nechceme spolupracovat, pokud to tak myslíme. My, myslíte, my to myslíme jinak. My myslíme, že všichni by měli profitovat z ekonomického růstu, jenom, nejenom někteří. stílení eh, prospěchu z růstu je samozřejmě klíčové, ale potřebujeme mít nějaký růst, máme-li se o něj dělit. Ekonomika je na prvním místě a pak z ní mohou teprve vzejít vyšší životní úroveň a další věci. Proto voláme po štíhlejším přístupu, který bude respektovat subsidiaritu. Děkuji. Nyní má slovo za liberály paní poslankyně Infeld. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych také já eh, vám pogratulovala jménem frakce ALDE. My hovoříme o lepší legislativě. Podle mě by to znamenalo i větší transparentnost a mm, pokud vím, tak budeme, se, mm, budeme vést rozpravu o dokumentu, na základě dokumentu, který eh, vlastně uniknul do tisku myslím, že abychom zjednodušili eh, legislativu, tak to musíme dělat chytře a nikoli eh, prostě tupou sekerou to celé porazit. Eh, nikoli tedy mm, bez, bez rozmyslu škrtat zákony. Nikdo nemůže být proti eliminaci zbytečné regulace. Ale co někdo považuje za zbytečné, někdo jiný považuje za zásadní. Komise se chce zaměřovat na velká témata, což ALDE podporuje. ALDE věří, že rovné zacházení je důležité podle logiky mm, komise. Ehm, antidiskriminační legislativa je zbytečná byrokracie. Někdo se domnívá, že Transparentnost je velké téma, ale komise blokuje eh, tedy z legislativu o přístupu k dokumentům. Eh, Dále co se týče udržitelnosti, komise chce seškrtat návrhy týkající se odpadů a kvality ovzduší. Alde se domnívá, že podpora demokratických hodnot a právní stát jsou důležitá témata. Bohužel v mnoho členských zemích je to velmi aktuální. Komise však navrhu, nenavrhuje žádné nástroje. Demokracie a právní stát jsou také zbytečné. Eh, naopak parlament zamítl eh, návrh EU PNR, ale komise na tom Eh, tato tlačí, aniž by měla důkazy, že to je, zbyteč, že to je nutné. Komise by se měla zaměřit na zlepšování procesů, neignorovat výsledek demokratického rozhodování. Alde je proti stažení některých témat pouze proto, že některé členské státy mm, nepřijali zodpovědnost a rada je paralizována. Pokud by tomu tak bylo, tak mnoho dobrých zákonů, které zlepšuje život občanů, by neexistovalo. Nebyla by mm, bankovní unie, evropský patent, standard mm, bezpečnosti a práce zdraví, žádná společná pravidla azylu. Seškrtání některých zákonů může být užitečné, ale jak bude e, komise řečit tzv. gold plating? To vyvolává e, zbytečnou byrokraci. Jak zajistí implementaci v členských zemích? A zavede takzvanou sunset klauzuli ve všech legislativních návrzích? V neposlední řadě bude komise drasticky zvyšovat standard transparentnosti a přístup k dokumentům, aby umožnila e, plnou odpovědnost a veřejnou kontrolu, což je klíčové pro lepší legislativu. Na tomto mm, slyšení mm, Místo předseda Timmermans řekl, že tato komise se zrodila v novém parlamentu, takže my očekáváme, že nová komise bude pracovat společně s tímto parlamentem na snižování byrokracie, ale také na zajišťování demokratického transparentního legislativního procesu. Děkuji paní Infeld. Nyní má slovo za mm, cenocenou levici paní Kari. I kommissionen, I ønsker en ny kurs. Děkuji. Ano, vy byste chtěli mm, mít nový kurz v komisi, ne to tež jako dříve. Já jsem ještě nikdy nebyla tak zajedno v komisi s komisí jako v této otázce, ale tam to tedy bohužel také končí, tato jednota. Místo toho, abyste se soustředili na vytváření lepšího rámce pro zaměstnance, má se usnadňovat život podnikům k tíži zaměstnanců. To bych tedy ráda řekla naprosto jasně. Zcela jistě to není pro zaměstnance, když jejich práva jsou omezována, aby se usnadnil život podnikům, tak jak to navrhujete vy. Proto tady budeme mít nový eh, druh státu, ale stát by měl být přeci eh, státem, který se stará o své občany a tady se pohřbí celý program. Děkuji a za zelené má teď slovo pan Lambert. Funguje to, pane předsedo, máte pravdu. Toto legislativní období je legislativní období poslední šance, poslední příležitosti v Evropě a chtěli, chceme-li usmířit naše občany s evropskou integrací, Tady se často říkalo, že je třeba vytvářet Evropu občanů. Co to je Evropa občanů? Ale to znamená pracovat pro většinu evropských občanů, ne jenom pro menšinu. Chceme-li se k tomu dostat, musíme jít po třech osách. Za prvé, sociální spravedlnost. Vy jste nám řekl, že Evropa. e, musí být sociální Evropa, v tom jsme si zajedno, ale víte, že sociální Evropa není kompetencí Evropské unie, naopak. První věc, to je fiskální svoboda. A vy už jste oznámili některé iniciativy, eh, které se vydali tam, kam by měli jít. Myslím si, že je to dobrý směr. Potřebujeme transparentnost fiskální, ale tady je třeba ještě mnoho udělat. Ono se to snadno politicky proklamuje, třeba to skutečně ta tady k tomu vás povzbuzujeme. A za druhé je třeba, a to jsem si nevyslechl zatím v projevu komisařů, že je třeba vrátit se také k ekonomické zprávě věcí veřejných, snižovat chudobu, snižovat uh, nerovnosti a zároveň přispívat k ochraně životního prostředí, protože výběr, který dělají vlády, to nejde zrovna do e, sociální a ekologické spravedlnosti. Směrnice o vysílání pracovníků, eh, proto se použil evropský klastr, ale dali se vlastně do konkurence mezi sebou navzájem, zejména ti, kteří mají nejhorší podmínky. A social pact assessment, zejména z rozpočtového hlediska, nebyl zrovna dobrý. Druhé kritérium trvalá udržitelnost ochrany životního prostředí. Ekologická tranzice do ekonomie se zatím tím zůstává zatím fraškou, eh, protože zatím závisíme na externí energii a přitom bychom se mohli soustředit na alternativní zdroje a měli bychom vlastně dělat všechno pro to, abychom přivedli eh, třetí průmyslovou revoluce právě změnou energetické politiky. To, co jsem tady také neslyšel, je, že evropský semestr, který měl vytvářet konvergence evropských politik, by měla podléhat demokratické kontrole nejenom ze strany Evropského parlamentu, ale také ze strany národních parlamentů. To, co se tady děje ve formě těch doporučeních, to se prostě řekne členům vlády nebo určitým funkcionářům, ale neexistuje tady demokratická kontrola. To znamená, nikdo nemusí skládat své politické účty. Kolego Lamberci, mám na vás prozbu. Eh, tak trochu ho rychle hovoříte, víte, pro tlumočníky, no to je mé nadšení a mé mládí, víte. Děkuji vám. Dobře, ukončím otázkou lepších regulací. Pan Termans řekl, že better regulation neznamená žádná regulace nebo deregulace. Říkal jste zajímavé věci o balíčku odpadu a tady je třeba zahrnout také kontrolu kvalitu vzduchu, protože otázka RIFITu, to je nástroj, který se používá, já jsem demokrat a proto to uznávám, proto, aby se oslabovala opatření sociální a ekologická, která právě potřebujeme, když chceme zajistit lidem, zejména těm nejslabším, decentní existenci. Na závěr bych vás vyzval k tomu, abyste více uvažoval o svých klientech. Byl jsem překvapen, že jste potřebovali pět dnů, abyste reagovali na dopis kterou zaslala federace, která žádala stažený směrnice. Pět dnů trvalo, než se, na to, ne, než se na to zareagovalo. Ale je třeba přeci reagovat okamžitě. Je třeba, aby Evropská komise byla advokátem dobrým, ale pro nás my nechceme, aby tato směrnice byla stažena. Děkuji vám. Pane Lamberci, máte tady pana Wolfa, který vám chce položit otázku. Prosím. Pane Lambert, vy jste na začátku vašeho projevu eh, řekl, že pan Termans má tady jakousi poslední šanci eh, prokázat podporu pro více spíše než pro několik málo vyvolených. Eh, myslíte si, že se Evropská unie teď dívá, teď tedy jí záleží pouze na těch málo vyvolených? Je Slyšte, já přistupuji k věcem jednoduchým způsobem. Dívám se na čísla jako, jako inženýr. Tak se dívám v Evropě od začátku krize, kdo je eh, na tom, kdo se chová eh, lépe a kdo eh, hůře, kdo je na tom hůře z finančního hlediska. A dnes je zkrátka pár 10% na tom lépe, zbyteku se daří hůře. Takže já si myslím, že dnešní politiky v Evropě, vedené Evropskou unii i vládami, jsou politiky spíše minoritního charakteru, které profitují minoritě. Děkuji a nyní za frakci FDD má slovo pan Faraš. Oh, Pane Juncker, vy jste prezentoval svůj nový pracovní plán. A já vidím, že se e, zabýváte PR, že se snažíte jaksi znova e, preze, lépe prezentovat Evropskou komisi a máte nový, nový slogan, nový start pro Evropu. To děláme každých pět let. Měli bychom dostat peníze zpátky. Jsem si všiml na budově Berlemon, je velký transparent s vaším obličejem a zbytkem komise. Nový start pro Evropu pod Junkrovým, s Junkrovým týmem. Nevím tedy nový. E, tato komise již měla mm, čtyři bývalé premiéry, 19 bývalých ministrů vlád, sedm bývalých komisařů. Nevím, jak tedy nové a čerstvé to je. Spíše to vypadá jako odkladiště politiků, kteří selhali. Jako, předseda, jako předsedu máme vás. Prosím, nemyslete si, že by si někdo tady myslel, že bych spochybňoval kompetenci pana Junkra. Vy jste kompetentní, jistě, vy jste dobrý operátor. Uh, eh, 240 nadnárodních firm se, se dokázalo vyhnout zaplacení stovek milionů e, euro v daních, když platilo 1% daní v Lucembursku v době, kdy vy jste byl premiérem kte, a jistě by dosvědčili, že jste velmi kompetentní operátor, eh, kompetentnější než ten před vámi, ale prosím neříkejte nic o novém. Když jste byl, vy jste byl 19 let premiérem Lucemburska, předsedal jste euroskupině, nový nejste, nový v této komisi, eh, jste starý a eh, mm, jako, jako starý, starý korek. Mm, jste tady hovořili o cirkulární ekonomice. Já nevím, o čem mluvíte, ale zní to skvěle. Vy jste nám řekl, že přijmete minimalistický přístup k legislativě. Zase, jako pan Juncker, buď jste chytřejší než ti před vámi, ale um, um, už nebudete zak- zakazovat uh, Eh, eh, oli, abychom si v restauraci najdlo olivový olej mm, nebo eh, nařízení o okurkách, které přišlo před několika lety, ale minimalismus to je jedna věc. Ale co to neřeší, je to, že mm, naposledy, co jsme se pokoušeli řešit v Evropské unie, jak velká by měla být ta legislativa, která byla vnucena našim podnikům, to bylo v roce 2005 a bylo to 170 tisíc stránek aktivní legislativy, teď je to asi čtvrt milionů, nebo ještě víc. Já bych navrhoval, pane Timmermans, že e, nepotřebujeme minimalismus, pokud má být Evropa konkurenceschopná globálně, tak potřebuje e, ne minimalismus, ale sekiru. Vy se musíte zbavovat nadměrné legislativy, především pro malé střední podniky, které nemohou eh, zachovávat standardy eh, všeho stejně jako velké nadnárodní podniky. Ale je tady pár oblastí, kde minimalismus nebude fungovat. Jednak jednání s Velkou Británií o imigraci. Pane Juncker, vy jste jasně řekl, že se o tom nedá jednat. Svoboda pohybu lidí, o tom se nejedná. Um, a další věc je uh, členství Řectva, Řecka v eurozóně, když je všem jasné, že by byli na, na tom lépe bez ní. Mm, mm, debata v příštích letech bude dominována členstvím Řecka v euro a um, migrací. Předpokládám, že většinu času strávíte těmito dvěma tématy. Pane poslanče, paní kolegyně Breso má na vás otázku. Prosím, paní Bresso. Pane předsedo, já se chci zeptat eh, pana Farage, Farage zda nezapomenul, tedy v kontextu Lucemburku, jestli i vaše země neměla náhodou přínosy z těchto různých pravidel. Vaše eh, skupina uh, už tam nemá tu anglickou vlajku, to zná, uznáváte, že je to uh, parlament evropský. Já nevím. Dobrý. Dala jste mi jen víc prostoru. Takže pokud jde o lucemburské normy, tak já jsem to řekl zcela jasně. Já Eh, pokud jde o pana Junkra daňovou eh, hospodářskou soutěž, podporuji, to je dobré, to je dobrá věc, konkurence je zdravou věcí. A jinak máte pravdu, nemám tam vlaječku, ale nikdy to nebyla anglická vlajka, byla, byla to Union Jack, což je vlajka britská. Myslím si, že eh, ty vlajkonošové se staly obětí bruselské stávky. No, příště budete mít zase Hoffentlich. Union Jacka. A vy jste vlajkonoš? President Schultz, are you... Pane předsedo, Eh, Šolci, vy jste eh, minule eh, rozhodl ve prospěch frakce, která mm, prezentovala mm, symboly, které mm, byly homofobní, rasistické a podobně, ale stejně kritizu, stej, ve stejném duchu kritizujete, to jste odsoudil, ale ve stejném duchu kritizujete vlaječky, které jsme měli na stole. Podívala jsem se na pravidla a příloha 15 jednacího řádu Evropského parlamentu říká, že vizuální displej bude tolerován za předpokladu, že nebudou urážlivé nebo eh, a, a podobně. Rasistické, homofobní eh, symboly jsou urážlivé. Možná Eh, někteří ale tento názor nezdílí. Pane předsedo, můžete nám říci, britská vlajka je urážlivá podle vás? Proč tedy eh, na to útočíte? Britská vlajka není urážlivá. Je, bylo jenom konstatováno, že jste si je dnes nepřinesli, jinak jsme již celá léta zvyklí na to, že nosíte vpředu vaši vlajku Eh, což na což jsme si řekli, jak jsem řekla, chci vám říct jednu věc. Vy jste si stěžoval na to, že jiní lidé tady drží nad hlavou plagáty. Vaše vlastní frakce na vámi jmenovaném zasedání v Bruselu, alespoň polovina, italská část vaší frakci držela nad hlavou plagáty. To bych si býval přál, abyste protestoval rovněž. A slovo má nyní pan a Nemans, prosím. Uh, Pane předsedo, můžete eh, ještě něco říct eh, k jednacímu řádu? Pane Nemans, máte slovo. Děkuji. Co eh, je stávka v Belgii socialistická, není to jenom pan Farage a Union Jack, který tím trpěli, celá řada dalších eh, osob utrpěla eh, belgickou stávkou. Musíme zůstat kritičtí a trošku skeptičtí k tomu, co jste říkal. Mě trošičku však povzbudila eh, pozbudily ty priority, které mm, byly prezentovány komisí my ve Flandrech jako politici a aktivní občané jsme mm, byli vždy pro mm, tyto politiky, když mm, že je možné dosáhnout často hodně na základě dobrovolných dohod, obchodních dohod a podobně. Energie je důležité téma, však musíte zajistit, že nebudete prostě vyhazovat peníze. Myslím, že e, vidíme, jak velké a daleko sáhlé jsou pravomoce komise. Na to na základě těchto priorit, které byly prezentovány v pracovním programu, myslím, že musíme nebo nesmíme zavádět příliš mnoho legislativy. Myslím, že s Mm, ty věci pokročily už dost daleko. Nepotřebujeme více legislativy. I když si přejeme spolupracovat, ale nesmíme eh, to přehnat, jinak nedosáhneme ničeho. Prosím k jednacímu řádu. Pane kolego, vy jste se hlásil s poznámkou k jednacímu řádu, prosím. Uh, yes, Mr. President. Ano, pane předsedo. Jak dobře víte, mý kolegové v italském hnutí pěti hvězdiček měli nápisy, které nejsou nějak urážlivé nebo pomlouvačné. A já se snažím říci, že jednací řád musí platit rovným způsobem pro všechny bez rozdílu. A to znamená, že naše skupina musí být, zachá- s ní být zacházeno se stejnou rovností jako s ostatními. Myslíte si, že by to tak mělo být? Jestliže nějaké urážlivé slogany nejsou dovolené a vy potom se stěžujete na něco, co urážlivé není, tak nám to pak přijde, že to tedy rozhodně nestrané zacházení není. Das Wort hat jetzt Herr Jip für die EVP-Fraktion. Bitte. Děkuji. A nyní pan Gřib. Děkuji, pane předsedající Děkuji za slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já jsem opravdu nesmír rád, že se zazněla tato deklarace, tato prezentace pana předsedu komise. Těším se, že to je pouze začátek a ne konec. Nejprve o co jde v této záležitosti. Já bych chtěla říct, že skutečně si nemyslím, že tato komise, že by se tam bylo něco změnilo zásadním způsobem a proto jsem nesmírně spokojen. Jsem nesmírně spokojen, že v podstatě cílem této komise je lepší legislativa. Myslím si, že je velice dobré, abychom zde měli určitou revizi našeho práva, naší legislativy. Zda nedochází pak i komunitér k nějakému dublování, kde jsou, řekněme, určité nedostatky, určité rezervy, určité proluky, které které musíme ještě nějakým způsobem vyplnit a zároveň, abychom využili rezervy a aby došlo k dalšímu růstu ekonomickému. Samozřejmě, že ale potřebuje velice rychlá rozhodnutí v tomto ohledu, tak aby parlament skutečně věděl, jak vypadají ty projekty, na kterých jsme zahájili naše práce, například právě eh, balíček, který se týká odpadu nebo oblasti životního prostředí. A pokud jde o priority, rád bych je podpořil ze strany Komise Energetická unie. Především tam bych řekl, že bezpečnost energetická a dodávek je nesmírně důležitá. Rozvoj infrastruktur v této oblasti, diverzifikace dodávek, to, abychom odstranili různé energetické ostrůvky a tak dále. To všechno je nesmírně důležité, především když se podíváme na krizi na východní části, ve východní části Evropy a dále je to fungování vnitřního trhu. Tam by rád podpořil samozřejmě svobodu pohybu os, osob, dále je to otázka Eh, poskytování služeb, digitální agenda, která podporuje rozvoj podnikatelství malých a středně velkých podniků. To všechno samozřejmě v součásti toho velkého investičního balíčku. A dále je to i to, abychom mohli platit daně tam, kde máme jednotlivé podniky, ty transfery, jak jsme o tom hovořili, například v tom období transformace u nás, v mé zemi, tak aby skutečně ty zisky šly těm podnikům, které tam fungují a přímo na našem území, aby nám neužili neutíkali. No a samozřejmě, že i celá hospodářská záležitost, spojení s bioekonomikou, všechny tyto záležitosti, které již jsou součástí strategie pro rok 2020. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, paní Rodríguez. Pani Rodríguez. Vážený pane předsedající, pane místo předsedo komise, vaši komisaři, Tento, toto téma je velice důležité, protože musíme nastavit nový směr pro Evropu a musíme vytvořit novou úroveň ambicí. Pokud si přejeme se zaměřit na silnější myšlenku eh, nové cesty pro Evropu, tak nutně musíme nově začít vytvářet pracovní místa v Evropě. No, no to zatím nefunguje. A my potřebujeme nově začít vytvářet pracovní místa, abychom překonali stagnaci, ten trend, ve kterém jsme uvízli, abychom překonávali rozdíly ekonomické a sociální členských státech a abychom eh, byli schopni zaplatit za chytré, inovativní eh, hospodářství a proto je zapotřebí skutečně změnit směr. A my čekáme na komisi, která e, žádá nový mix politik s fiskální konsolidací a hlavní prioritou e, tu mají být reformy, reformy, které mají posilovat potenciál růstu a nemají se zaměřovat jen na e, omezování veřejných rozpočtů, a hlavní prioritou mají být investice. To znamená, že potřebujeme investiční plán, který bude schopen podporovat strategické projekty, které scházejí v Evropě. To také znamená mít eh, fiskální pravidla, která budou umožňovat větší prostor pro investice. A velice dobře víme, že to znamená také mít eh, důvěryhodnou agendu, která se bude zabývat vyhýbáním se daní, a bude vylučovat eh, škodlivou eh, konkurenci mezi daňovými systémy. Ráda bych zdůraznila, že historický úkol leží ve vašich rukou a že tento úkol spočívá v dokončení ekonomické a měnové unie. Děkuji vám. Je tu modrá karta od pana Jara na paní Rodríguez. Paní Rodríguez, přijímáte modrou kartu? Uh, Děkuji, pane předsedo, že jste si mě všimnul. Já jsem si, paní Rodriguez, ve vašich poznámkách všiml důležitosti vytváření pracovních míst. Myslíte si, že euro, eh, měna, která má eh, platit pro tolik různorodých ekonomik, pomáhá vytváření zaměstnosti nebo překáží vytváření zaměstnanosti? Já si nemyslím, že ten problém spočívá v euro. Euro může být silnou stránkou ekonomik. Problém je v tom, že naše hospodářská měnová unie je nevyvážená. Musíme dokončit bankovní unii a musíme mít správnou koordinaci na podporu poptávky v těch státech, které mají velmi vysoký deficit a hlavně musíme vybudovat pořádnou fiskální kapacitu. A za těchto podmínek si myslím, že se nám může podařit eh, dosáhnout vytváření zaměstnanosti a lepší životní úrovni Evropské unie. Děkuji vám. Dalším řečníkem je pan Duda na jednu minutu. Panově převodničanci. Vážený pane předsedo, dneska jsme několikrát jednak z úst pana Timmermanse, a nyní ze strany paní poslankyně zaznělo několik opravdu takových vážných prohlášení naším hlavním závazkem je v současné době samozřejmě neustálý boj s nezaměstnaností. Toto je nesmírně negativní jev, který se týká především mladých lidí v současné době. Vytvoření určité perspektivy rozvoje pro naše mladé lidi, pro jejich důstojný život v našich zemích, v zemích Evropské unie, tak aby nám nemuseli odjíždět z EU a hledali práci někde jinde, protože to není boj s nezaměstnaností. To je naše nesmírně důležité. V roce 2000 2014 v podstatě v lednu, to je ještě i necelý vlastně rok uplynul, Evropská komise přišla s mm, určitým prohlášením, sdělením, které se týkalo obnovy našeho evropského průmyslu. To byla ještě původní komise a i kandidáti na post komisaře, například paní Alžběta Věnkovská, která je nyní komisařkou se hovořilo o potřebě reindustrializace Evropské unie. Proto bychom si měli položit několik otázek, vážení pánové, vážení dámy. To znamená ta reindustrializace, obnova průmyslu, to je asi stejná záležitost. Ovšem, k čemu? K čemu došlo v tomto ohledu od ledna 2014? Já bych řekl, že v podstatě zatím o tom pořád pouze hovoříme. Vůbec o další záležitosti, další konkrétní věci zde nevidím, nebo jakým způsobem je to propojeno s životním prostředím. Vidíme, že Evropská unie přijímá jasné kroky v tomto ohledu, ovšem žádné, žádné kroky v oblasti reindustrializace nevidíme. Pan předseda přerušuje. Já se omlouvám, pane kolego, máme zde modrou kartu. Pan, pan Koban by chtěl vystoupit, prosím. Um. Já nevím, zda souhlasíte, pane kolego, já vlastně následuji to, co řekla, pokračuji v tom, co řekla paní Rodriguez. Vlády netvoří pracovní příležitosti. Je to business, jsou to podniky, ne vlády. Možná, že je to taková nová myšlenka pro tento pan evropský socialistický spolek. Ovšem právě proto lidé přicházejí do Anglie, do Skotska, do Irska a ne, aby se dostali do jiných, řekněme, evropských států. Pan předseda, chcete na to reagovat, pane kolego? Pokud eh, teda jste tam našel nějakou otázku, tak prosím, můžete na to odpovědět. Vážený pane předsedo, pouze kratička otázka uvidíme nějaké legislativní řešení, pokud jde o reindustrializaci. Ještě jednou se ptám, vážený pane předsedo, nějaký konkrétní akční plán Evropské komise, něco, co by nám bylo navrženo, protože to, to je věc, která mi leží na srdci nejvíce, protože to je způsob, jak bojovat s nezaměstnaností, jak se dostat z hospodářské krize na další rozvoj Evropy. Prostě musíme, musíme, když budeme generovat finanční prostředky, musí jít jinou směrem. A poslední otázka, odkud, jaké to budou finanční prostředky? Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní má slovo pan Telička, prosím. Pane předsedo, vážení komisaři, teď bychom se měli vrátit od eh, televizního seriálu k vážným záležitostem. Komise tady předestřela svůj pracovní program, který my jsme dostali v jakési předběžné verzi před několika dny, abychom se na to mohli připravit. Nicméně na druhou stranu já doufám, že ty informace o tom, že to byli úředníci v komisi, tak eh, ti do toho promítli eh, svoje názory, takže to není pravda, že to bylo řízeno zhora. Podle mě je to dobrý materiál, je to pořád velmi obecné a budeme se muset bavit o tom, jak to bude fungovat v praktické rovině. Ale co mi tady ještě chybí v tomto plánu, jsou i jiné otázky, které občany velmi zajímavé. Samozřejmě, že hospodářské sociální věci občany zajímají eh, rovněž, ale potom je tady řada dalších věcí, které naše občany zajímají. Především k tomu investičnímu plánu mě je trochu líto, že komise aspoň dosud eh, nepropojila dostatečně ty výhody, které ten investiční balíček přinese se strukturálními změnami, které se musí odehrát ve členských státech. Jinými slovy, já bych to nazval podmíněnost. K lepší regulaci, k tomu bych chtěl říct, že je to první dobrý krok, ale mám trochu obavy z toho, jestli brzy uvidíme nějaký skutečný systémový přístup. To mi aspoň v tom plánu chybí. Mám pocit, že tady nejsou žádné cíle, žádná měřítka a my bychom to měli eh, pojednat ve své složitosti. A na závěr chci říci, že máme teď tady nástin toho, že bude stahov, budou stahovány legislativní návrhy, ale já doufám, že i to bude probíhat na základě hodnocení dopadu, stejně tak jako legislativa je přijímána na základě hodnocení dopadu, tak doufám, že i to rozhodnutí o stažení nějakých návrhů bude něčím podloženo. Byl bych rád, abyste mi to mohli vyjasnit. A ještě jedno slovo na závěr. Rádi bychom viděli nějaký solidní systém, který povede k lepší regulaci. Děkuji vám a nyní pan Juaristy Albaunz na jednu minutu. Děkuji, pane eh, předsedo. Eh, byla tady řeč o obnově důvěry. Eh, vy jste požádal o důvěru, o víru ve vaší komisi. komisi. My jsme poslouchali pečlivě, co jste říkal, přečetli jsme si váš dokument. A hledali jsme v tom eh, důvody, proč bychom měli našim eh, voličům říci, že eh, vám mají věřit. Zamilovat se do Evropské unie to není tak jednoduché. Princip subsidiarity by měl být uplatňován naprosto striktně, ale obávám se, že u některých věcí, jako je životní prostředí, se komise svým povinnostem spíše vyhýbá. Aspoň tak to vypadá. Vy jste oznámil řadu ambiciozních programů, ale opět je, eh, nám nezbývá, než eh, v to věřit, protože v tom programu, o tom, v tom plánu o tom nic moc není. Říkal jste, že chce více transparentnosti, to chceme my taky, takže eh, to budeme sledovat, ale stačí to samo o sobě, abyste si znovu získal důvěru občanů. Naši občané chtějí jiný model Evropy a to musí být součástí těch změn a to v vašem eh, pracovním plánu vidět není. Děkuji. Dalším řečníkem je paní Evans na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Podobně jako ostatní kolegové, já jsem byla minulý týden šokována, když jsem slyšela, že eh, komise chce eh, zrušit dva ekologické zákony na ochranu ovzduší a hodnocení dopadů. A já znám ze své vlastní zkušenosti z Velsu, že toto jsou věci, které jsou důležité pro naše občany a pro životní prostředí, protože tím dojde také eh, ke zrušení pracovních míst. Takže my budeme čekat, s jakými návrhy přijdete. S určitým eh, eh, potěšením jsem slyšela, že eh, v rámci investičních projektů tam byla zahrnuta také, zahrnut projekt také využívání eh, Eh, pobřežních vod eh, u Velsu, to vidím s velkým potěšením. Je potřeba investovat do moderních technologií za podpory místního společenství. To může vést k udržitelné zaměstnanosti, na kterou se v budoucnosti těšíme. Děkuji. Dalším eh, řečníkem je paní Pedicini na dvě minuty. Pan Pedicini. Děkuji vám, pane předsedající, a také kolegové, stejně jako pan Mandát mám eh, odborné vzdělání vědecké a tady se musíme tím zabývat. 450 tisíc smrtí každoročně eh, je způsobeno životním prostředím. A co udělá pan Juncker? Eh, odebere čistému vzduchu investice. Podle odhadů samotné komise efektivní využití zdrojů může vytvářet eh, spoustu nových pracovních míst a může snižovat poptávku po zdrojích, kterých je stále méně. Ale co dělá Junckerova komise? Stáhne z investičního plánu eh, balíček o eh, kolové ekonomice. Máme přes 600 milionů tun Materiálu, který by mohl být recyklován a opětovně použit. A tím by se ušetřilo přes 600 miliard eur každý rok a současně by se omezily emise z 2 na 4 eh, ročně a o 2 až 4 ročně. Ale co udělá Junckerova komise? Opět eh, chce zrušit tuto podporu. A v našich zdravotních e, systémech jsou podvody a další e, e, negativní jevy, které <clears throat> jsou na bedrech občanů. Ale co udělá pan Juncker? Opět neumožní tyto investice do transparentních eh, smluv. A lidé ztrácejí práci, lidé eh, sahají k sebevraždě, jsou využívány veřejné prostředky k tomu, aby se dělali eh, hodnocení o dopadu a studie o dopadu. My bychom měli uvažovat o tom, že jsme tušili, podobně jako občané, že to jsou lidé, kteří jsou nepřátelé občanů ale neměly by tyto, eh, tyto dohody být nadále umožňovány. Děkuji vám všem za pozornost. Děkuji vám. Další řečník je pan Papadakis, jedna minuta. Děkuji vám. Potřebujeme nástroj, který by zabránil stále dalšímu eh, nárůstu zisku pro monopoly, pro banky. Eh, vysoký kapitál potřebuje do investic za té podmínky, ale eh, že to bude dobře fungovat. A přitom je tu málo pracovních míst. Digitální trh Evropské unie, volný obchod se Spojenými státy a další změny otevírají další prostor pro zisk velkých podniků a také další programy, problémy pro občany. Vy nemůžete uklidnit trhy, je zapotřebí obrátit tuto situaci, protože nyní má moc v rukou kapitál. My potřebujeme nyní opatření k tomu, abychom získali opětovně to, co jsme ztratili bez eh, monopolů a bez eh, trhů, aby lidé skutečně byli pány ve svých zemích. Děkuji jako další pan Buzek. Převodničonci. Vážený pane předsedo, vážený pane předsedo komise, Vážený pane místo předsedo komise, Hovoříme zde o programu Evropské unie na následující celý rok. To je velice důležité, protože ten program musí být realistický. Já vám děkuji za tento přístup. To, k čemu se zavazujeme v tomto ohledu, musí být splněno. To je zásadní. Ovšem, rovněž jsme si vědomí toho, že pokud se zde něco nenašlo v rámci tohoto programu v následujícím roce, prostě bude realizováno v následujících letech, abychom zde měli závazek této Evropské komise. To znamená, že tyto záležitosti, tak jak vidíme z deseti, našeho desetibodového programu, nebudou zapomenuty. A nyní konkrétní záležitosti. Mnoho kolegů, kolegyn se zmínilo o tom, že zde máme problém nezaměstnanosti. Zásadní je, abychom zabezpečili práci našim lidem. To je zásadní. Ovšem je zde vlastně několik bodů v tomto programů, které by mohly snížit nezaměstnanost, energetická záležitost. To je jedna věc. Potřebujeme levnější energetiku, otevření na americký trh, zajištění dodávek toho abychom mohli využít jiné zdroje energie, nové zdroje, nové technologie. Druhá věc, a rád bych poděkoval za to, že jste tu zdůraznili, to je digitální trh, protože zde potřebujeme zahájit co možná nejrychleji trialog, musíme tlačit na radu v tomto ohledu. Třetí záležitost, nesmírně důležitá, z mého pohledu je určitá cestovní mapa industriální politiky, ano, reindustrializace, která byla tak zásadní na konci volebního období poslední komise, bychom měli právě tímto způsobem, tak jak to bylo zdůrazněno, posílit naše malé a středně velké podniky a poskytnout lidem pracovní příležitosti. Čekáme na tento program. Děkuji. Dalším řečníkem je pan Bulman na dvě minuty. Pane předsedo, vážení komisaři, vy jste oznámili svůj záměr z této komise udělat politickou komisi. To se mi moc nelíbilo. To, o čem dnes hovoříme, jestli to tak skutečně je, jestli můžeme eh, toto cíle dosáhnout. Z toho dokumentu nelze vyčíst, jakou přesně máte představu, ale ten eh, dokument, který jsme dostali minulý týden, to dostatečně nerozebírá, protože tam nebyl dostatek podrobností. Já nevím, eh, čím to je způsobeno, ale o tom bychom měli také hovořit. Mohl bych eh, se to pokusit eh, osvětlit na jednom příkladu. V předchozím volebním období eh, tento parlament u bankovní regulace schválil zprávu poslance Karase s tím, že všechny finanční instituce od roku 2015 v každé zemi musí prokázat, odkud mají kde zisky a kde z toho odvádí daně. To je velmi dobrá zásada. Kolega Karas, který eh, to velmi pozorně poslouchal, to tady prosadil jménem EPP. Tady také sedí další kolega, který už hovořil, kolega Lamberts, který je tady za zelené, já jsem byl stínový zpravodaj za socialisté a demokraty. I my eh, jsme o to usilovali a mě by teď eh, zajímalo, abyste nám, tedy naší politické skupině, řekl, jak to bude vypadat a jestli to budeme tento princip moci rozšířit na všechny nadnárodní společnosti. Mě zajímalo, proč tento návrh není ve vašem pracovním programu. Je potřeba, aby přestali eh, určité praktiky vyhýbání se placení daní, protože eh, my chceme dosáhnout daňové spravedlnosti pro naše občany. Existuje akční eh, program, eh, který má platit od příštího roku a já bych byl rád, kdyby to bylo součástí tohoto akčního programu. Byl bych rád, kdybyste si vyslechl tyto návrhy a snažil se to zabudovat. Chtěl jste partnery, partnery máte, ale rozhodně to není jednosměrná ulice i my. Máme určitá očekávání od této komise. Děkuji vám a dalším řečníkem je pan Henko na jednu minutu. Pane předsedo, váš program byl před okamžikem popsán jako, nebo označen za vánoční stromeček. Eh, jsou tam eh, srdíčka a svíčky eh, v podobě těch deseti priorit. já mám problém s tou vaší pátou prioritou, tedy s tím prohlubováním měnové unie. Jedna věc je jasná, světové hospodářství má vyšší růst než to evropské, A Evropská unie má vyšší růst než eurozóna, takže ten problém vězí v eurozóně. A nemůžu si to eh, odpustit. Je evidentní, eh, že eh, ta politika se liší, jsou rozdíly mezi jihem Evropy a severem Evropy, jako je například Německo a kdy, eh, mě by zajímalo, kdy přestaneme tolerovat ty rozdílné fiskální kultury v rámci té jednotné měny. A kdy začneme vytvářet měnu, která odpovídá těm fiskálním kulturám, které v Evropské unii jsou. Děkuji. Teď má slovo paní de Sarnes. Pane předsedo, vy jste se rozhodl dělat politiku, to je dobrá zpráva a já vám jsem za to vděčná. Evropa se musí opírat o ty základní věc, už je na to nejvyšší čas, a to zásadní, eh, to jsou samozřejmě hospodářské a sociální věci a ten váš investiční plán jde dobrým směrem, ale potřeba jít ještě dál. Je potřeba na stůl položit eh, konkrétní časový harmonogram fiskální harmonizace. Je potřeba vytvořit stabilní prostředí pro podniky a také konečně postoupit s tím ekonomickým řízením eurozóny. A další zásadní věcí, to je druhou velkou prioritou, je to, aby Evropa měla schopnost řešit ty velké globální otázky, klimatické změny, migrace, a mít skutečnou zahraniční obranou politiku. Vidíme, v jakém stavu se dnes nachází svět, zejména eh, co se dnes odehrává v Pakistánu eh, a to bychom měli řešit. Takže bychom byli rádi, kdybyste se zaměřil na tyto dvě velké priority, abyste konkrétně Eh, v tom něco změnil. Měli bychom změnit tu současnou situaci, měli bychom evropským občanům ukázat, že Evropa eh, dokáže něco změnit. Děkuji vám za pozornost. Edustaja eh, Papadimulis, olkaa hyvä. Děkuji, pan Papadimulis. Děkuji vám, pane předsedající. Pane Junkere, v programu komise jsou také eh, dalekosáhlé eh, zásahy v členských státech. Eh, když jsem mluvila před několika dny o Řecku, tak vy jste Řekům navrhla, aby hlasovali pro osoby, které jim jsou blízké, pokud to mohu takto říct, no promiňte, ale to přece není váš úkol. Vy byste něco takového prohlásili před volbami v Německu nebo ve Velké Británii? To byste nemohla ani 24 hodin přežít jako předseda komise, kdyby se to udělal na základě jakého článku smlouvy jste takto postupoval. Poslouchejte mě, naše, zem, naše strana Syriza eh, bojuje za podmínky v eurozóně, za řešení, za spravedlnost, eh, za udržitelný dluh, za právní stát, za silný sociální stát. E, toto není extremistická e, politika. Extremistické je to, co e, bylo vedeno vámi, to, co říkáte, že se má dělat, to, co vede k nerovnosti, to, co zničilo soudržnost, to, co vede k deflaci. Vy stále více vypadáte jako dvojník Baroza. Děkuji vám jako další paní Durand. Pan Durand. Monsieur le Président, Pane předsedající, pane Tebramanci, měli bychom se vrátit k tomu, co je nejdůležitější. Proč tady vlastně jsme? Je to kvůli tomu především, abychom společně vedli evropský projekt. Civilizaci, která se snažen, stále snažila najít rovnováhu mezi kvalitou života a jak eh, umožnit, aby byli spokojeni eh, občané. Na základě eh, vaší iniciativy o programu komise na sebe přijímáte zvláštní iniciativu, zvláštní zodpovědnost jednat ve společném evropském zájmu. Všeobecný evropský zájem znamená trvalé hledat tuto rovnováhu, o které jsem hovořil, mezi tím, co je sociální, společenské, co je životní prostředí a co je ekonomika. A právě toto očekáváme. Jsou to otázky o kvalitě životního prostředí, eh, eh, kolové ekonomiky. A vy takto máte plnit eh, očekávání a vést k vyváženosti, k rovnosti. Předseda přerušuje, ale stále ještě je čas, abychom situaci vyřešili, abyste mohli jednat podle obecného zájmu. Děkuji vám. Jako další promluví pan Lungren. Děkuji vám, pane eh, předsedající. Já bych rád hned na úvod neříkal bingo nebo hurá. Pan Rompuš získal obrovskou penzi a teď je zapotřebí platit daně v členských státech. Tentokrát když eh, eskalují problémy, tak vidíme, že pan Van Rompuy jde do penze a ta je placena z peněz daňových poplatníků. Současně bychom měli se snažit eh, znovu vybudovat důvěru mezi Evropany. Ale jak toho máme dosáhnout? Eh, tím, že budou platit ještě více daní, aby politici na penzi mohli se těšit obrovským penzím a žít tedy na úkor daňových poplatníků. Ještě jeden bod, eh, který se týká programu pana Junckera. Jedná se o novou politiku migrace. To je otázka, ve které by měly rozhodovat členské státy. Nemělo by to být věcí pro Evropskou unii nebo chcete nutit některé členské státy eh, k tomu, aby přijali migraci, kterou nejsou schopny zvládat. My nemáme dost eh, pracovních míst pro naše vlastní obyvatele v členských státech, ale vy chcete novou evropskou politiku pro migraci. Nemáme eh, ani práci, nemáme ani bydlení pro občany EU v některých státech. A nakonec to budou pracující, kdo budou muset zaplatit za e, tento nekonečný přítok e, nepovedených e, politik. Více než 34 osob, které mohly hlasovat, které se mohly účastnit v posledních volbách, se jasně vyslovili a už ztratili veškerou důvěru v tuto instituci. Děkuji vám. Jako další pan Borgécio, jedna minuta. Děkuji, pane předsedající. Ehm, Pan Juncker ve svém projevu ukázal, jak bojovat proti vyhýbání se daním, jak podporovat rovnost daních. To měla být mm, nejlepší bod jeho eh, programu. Škoda, ale že v tom není jediný program, který by ukázal, jak se toto udělá konkrétně, jak, to, jak vést takovouto prevenci, jak bojovat proti anomáliím, jak bojovat eh, proti takovéto situaci, Eh, která způsobuje to, že peníze mm, daňových poplatníků eh, se přelévají do velkých eh, nadnárodních firm. Máme nebo nemáme opatření v členských státech? Víte, nakonec jsou stíháni oby, obyčejní a poctiví občané i ve vaší zemi, pane předsedo, protože v Lucemburku se otevřelo řízení proti poctivému občanovi, Eh, který odhalil tento hanebný skandál, který vám měl zabránit v tom, abyste se stal eh, předsedou Evropské komise. Opravdu blahopřeji. Eh, myslím, že zapotřebí jít jinou cestou a to vysvobodit naše země z věznění eura. Země potřebují měnovou suverenitu, a aby se nejednalo takto trilaterálně, jak jednáte vy minuty 30. Děkujeme a dalším řečníkem je paní Legrip, jeden a půl minuty. Děkuji, vážený pane předsedo, vážený pane předsedo Junkre, vážený pane místo předsedo Timmermansi. My vidíme jasně, že se chcete zaměřit na několik hlavních priorit, hlavních cílů v rámci práce Evropské komise. My za francouzskou delegaci, za EPP bychom chtěli říci, to a zdůraznit to, co je pro nás, pro francouzské politiky za EPP těmi hlavními prioritami. A to je především asilová politika, imigrace, strategie společná v oblasti energetické záležitosti. Tomu věnujeme opravdu nesmírnou pozornost, tak aby v průběhu roku 2015 jsme opravdu dosáhli pokroku v těchto dvou hlavních osách. Já jsem koordinátorkou zároveň za EBB v rámci výboru FAM a proto dovolte, aby se zmínila o dvou důležitých oblastech. První, jednou z takových hlavních priorit EPP je mm, návrh mm, zprávy Women's on Board. To znamená, že my skutečně chceme udělat vše proto, aby jsme pokročili i na radě v rámci návrhu směrnice, která se týká z většího zastoupení žen v největších podnicích, v jejich správních radách, v představenstvu a tak dále. My jsme vytvořili takový kompromis, který si myslím, že je opravdu rozumný. EPP tam se hrálo velice důležitou roli a velice bychom byli rádi, abychom v roce 2015 to dopracovali. Návrh směrnice, pokud jde o mateřskou dovolenou, to je druhá záležitost, tam jsme rovněž si vyslechli o informace o tom pokroku, o rozumných záležitostech, které se týkají uh, této záležitosti, pokud teda nedojde v šesti následující měsíci k nějakému alternativnímu návrhu. To jsme si samozřejmě vyslechli, všechny ty interpretace. Samozřejmě doufáme, že nedojde k nějakému, nějakému oslabení této záležitosti, ale abychom opravdu v následujících měsících posílili všechny tyto záležitosti, které se týkají žen a které by měly najít své místo v pracovní programu komise. Děkujeme a nyní má slovo paní Vilmo na dvě minuty. Děkuji za slovo, pane předsedo, vážený pane Junkre. Děkujeme za prezentování pracovního programu v Evropském parlamentu. Bylo by jistě samozřejmě lepší, kdybyste to přednesl předtím, než jsme si to přečetli v tisku po vyslechnutí vašeho proslovu mám dvě poznámky. Jednak jsou to daňové ráje a jsem ráda, že mm, si, jste si vědom těch problémů, které vidíme v vašem programu. Ovšem, ano, řeknu to cynicky, možná kdyby nebylo, nedošlo k LuxLeaksu, možná by to tam nebylo vůbec tam programu. My jsme loni řekli, že chceme opravdu bojovat velice jasně proti daňovým únikům, to znamená země, mm, informace podle jednotlivých zemí, skutečně práhných hromání, černá listina a tak dále vyníku. To už jsme hovořili loni, ovšem nevidíme žádné jasné kroky. A naši občané neustále vidí, že se jim snižují platy, zdravotnické služby, veřejné služby, každodenně, týdně vidíme lidé v celé Evropské unii, kteří platí své daně, samozřejmě se jim snižuje životní úroveň. A my neustále umožňujeme obrovským korporacím, aby neplatili daně, aby neplatili to, co mají zaplatit a opravdu se vymanili nebo vyprostili svých odpovědnosti. Máme zde již nyní legislativu, to znamená, že se nemůžeme, již nemůžeme předtím zavírat oči. A další záležitost, kvalita ovzduší. Ano, tím, že samozřejmě snižíme, nebo zničíme tuto legislativu. To bude obrovský dopad na naše zdraví celé EU, protože z tohoto znečištění máme 4 tisíce usmrcení, 400 tisíc lidí, které nám umírají ročně. To je obrovské číslo, to je neuvěřitelné, to je neakceptovatelné a skutečně nezodpovědné. To vysílá jasný signál. Já jsem vás poslouchala velice pozorně, pane Teremanci, prosím, abyste poslouchali i vy mě. To znamená, že když zrušíte tuto legislativu, která má na svědomí tolik lidských životů, to je nezodpovědné a to skutečně vyšlo jasný signál, že EU nemá žádný zájem o pokrokovou legislativu v této oblasti. Pane Junkere, prosím, abyste tuto záležitost ještě jednou zvážil. Děkuji. Paní kolegyně je zde modrá karta. Pan Korte, já už opravdu nemohu brát moc těchto modrých karet, protože jsme skutečně opravdu mm, máme obrovský spoustu paní Junckera. My všichni bychom se museli zůstat do rána. Pan Juncker je na to asi zvyklý, ovšem není to v souladu s lidskými právy, takže prosím, pane kolego, modrá karta a poté ještě paní Vilmot bude moci odpovědět. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, jestli dovolíte, já bych položil následující otázku průběhu volební kampaně i v současné eh, okamžiku lidé s nízkými příjmy, naši občané, Doufají, že Evropská komise a nový Evropský parlament přijme mnoho rozhodnutí, které by představovaly lepší perspektivu, možnosti pro naše lidi. Nemyslím si, že by tento program měl zajistit určitý, určitou minimální mzdu? Minimální mzdu v rámci evropských členských států. Paní kolegyně, chcete na to? Já dobře nevím, jestli teda je to nějak propojeno s tím, co jsem říkal. ovšem Evropa není pouze biznis, my prostě musíme sloužit všem našim občanům a zajistit, že všichni, všichni mají skutečně opravdu důstojnou úroveň životní. Děkuji vám. Dalším eh, eh, řečníkem je paní Tomašič na jednu minutu. Děkuji vám. Vy jste tady předestřel velmi ambiciozní plán pro Evropu, což je dobře, pouze pokud budeme mít správné ambice, tak můžeme něco dosáhnout. Já doufám, že se to všechno zakládá na uh, skutečnosti a ne na nějakých uh, pohádkových předpovědích, protože um, to by se v budoucnosti prokázalo jako bublina. Já doufám, že komise neže ve světě, kde má pocit, že uh, všechno je úplně v pořádku a nic se měnit nemusí. Teď ale máme novou komisi a nového předsedu komise. Možná, že bychom eh, mu měli dát eh, šanci, aby prokázal, že chce skutečně splnit to, o čem hovořil. Pan Timmermans hovořil o tom, že chce, aby se Evropa zlepšovala spíše, než aby zasahovala do života občanů. Že chce Evropu, která zlepší konkurenceschopnost podniků, spíše, než aby je zatěžovala byrokracii. Pokud ale eh, odpovědi Komise na každý problém bude, že potřebujeme více Evropy, tak se bojím, že brzy přijde další krize, za které se budeme těžko zatavovat. Děkuji vám. Teď má slovo paní Wikström na jednu minutu. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat zástupcům komise za to, že mezi nás přišli, že na Eh, přinestřeli pracovní program komise, to je výborné, ale já si myslím, že by to mohlo být mnohem lepší. Zejména bych chtěla eh, přivítat eh, vaši prioritu, což je systém legálního přistěhovalectví, v rámci něhož by vstup do Evropské unie měli přednostně mít akademičtí pracovníci, studenti a další. To by mohlo rozhodně prospět našemu dalšímu hospodářskému rozvoji, ale kromě toho bychom také měli mít nějaký legální způsob, jak by se sem lidé mohli dostat, pokud utíkají před válkou nebo před eh, riziky nebo ohrožení svého života. Musíme eh, zabránit tomu, aby se ze Středomoří stal eh, obrovský hřbitov. 4 tisíce lidí, kteří přišli o život v tomto roce, eh, jsou tragickou připomínkou. A také jsem ráda, že jste hovořil o digitální ekonomice. Děkuji vám také za to, že jste byli odvážní a eh, nevzdali jste se těchto plánů. Děkuji, teď má slovo pan Ferreira na jednu minutu. Děkuji vám, pane předsedo. My teď eh, eh, vidíme, co jste skutečně měl na mysli, než jste vstupoval do funkce. Eh, investiční plán, který víceméně ale bude pouze jakýsi myslí zárukami pro soukromé projekty, které povedou k soukromým ziskům. Tím odsuzujeme mladé lidi k dalšímu životu v nestabilním zaměstnání, bude tady více Eh, selektivní migrace, deregulace eh, jsou stahovány ehm, legislativní návrhy, které by mohly vést k sociálnímu pokroku, například rozšíření materské dovolené. A vidíme, že eh, komise ustupuje také v oblasti ochrany životního prostředí. Tato komise tedy jednoduše řečeno je pouze výborem, který je tady pro velké podniky a jejich zisky. Toto je pracovní program pro šéfy velkých společností. Úplně jedno, kdo tom, v tom křesle sedí, protože v podstatě eh, za nitky tahají eh, velcí šéfové a já doufám, že tato polika brzy eh, skončí. Děkuji vám. Dalším řečníkem je pan Vojkt na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Pane Junkre, vy jste hovořil o 23 investicích, které by měly zajistit eh, budoucnost Evropy. Já mám teď 60 sekund, abych se vás eh, na něco zeptal. Mě by zajímalo, kam chcete, do čeho chcete investovat, abyste vyřešil příčiny eh, přistěhovalectví, abyste oslabil ten tlak na evropský pracovní trh za 4 miliony nezaměstnaných. Hovořil jste o boje proti daňovým únikům a daňovým podvodům s tím, že daně by měly být placeny tam, kde ty zisky jsou vytvořeny. Ale se vás zeptat, jak je to v souladu s tím lucemburským modelem. Znamená to také daňovou spravedlnost pro zaměstnance nebo jenom pro podniky? Kam uh, to povede a myslíte si, že se podaří přes ty obrovské hospodářské rozdíly mezi státy, je možné utržet euro? Děkuji jako další pan Preda. Pane předsedající, jako koordinátor EPP pro zahraniční záležitosti jsem rád, že tu je pan předseda komise, že nám sdělil svůj program na rok 2015 s prioritami jako revize evropské politiky sousedství, my na tomto tématu také pracujeme. Kolega Edward Kukan se tímto konkrétně zabývá. A pro nás je tedy velice pozitivním signálem od komisaře Hána a já jsem přesvědčen, že se tímto tématem bude velice přidále zabývat. V těchto letech se byli trochu eh, překvapeni změnami k nímž došlo na jihu a na východě našeho e, území nebo naším tímto směrem. Nebyli jsme dostatečně připraveni totiž e, na rozhodovací úrovni zde v Evropském parlamentu a e, alespoň takový byl náš pocit, že jsme neměli hned jasné stanovisko. Takže co se týče politiky sousedství, bych chtěl říci, že ta změna není jen kosmetická, že potřebujeme Eh, reagovat na velké výzvy a najít rovnováhu mezi východem a jihem. Prosím, pokračujte, eh, říká pan předsedající. A já jsem také chtěl se zmínit o dohodě se Spojenými státy, protože se jedná o vyjednávání, které je opravdu velice významné pro ekonomický růst, pro pracovní místa a také ohledně politiky. Toto partnerství je zásadní pro nás. Evropa eh, bude eh, mít velice dobrou pozici, pokud se jí podaří dobře vyjednat toto, eh, tuto dohodu se Spojenými státy. Děkuji vám. Jako další má slovo paní Toja. Dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedající. Pane předsedo Junckere, pane místopředsedo a kolegové, hovoříme o diskontinuitě ohledně minulosti ale <clears throat> je zapotřebí, abychom to dovedli skutečně až do konce, zejména co se týče politiky s Evropským parlamentem. Pokud chcete otevřenější Evropu pro občany, pokud chcete, abychom šli stejným směrem, tak je to zapotřebí. Z tohoto pohledu jsme ještě nedosáhli našeho cíle, jak už uvedl kolega, kolega Guerreiro. Eh, je zapotřebí vybírat, ano, a, a lépe rozdělovat jednotlivá opatření eh, na základě priorit. Je zapotřebí mít lepší eh, reglementaci, ale také lepší implementaci, protože je to příliš mnoho byrokracie, příliš velká externalizace práce, potřebuje větší transparentnost. Já jsem ale v podstatě chtěla říci, že Důležité a zásadní je okamžitě se věnovat realizaci investičního plánu, pane předsedo Junckere. Hned ale vidíme, že abychom mohli vyřešit hospodářské problémy, potřebujeme investici a růst, ale toho nedosáhneme, eh, pokud, a o tom jsme dnes ráno hovořili v souvislosti eh, s dvou balíčkem a šesti balíčkem, eh, je zapotřebí dosáhnout realizace těch pravidel, těch, které už máme a potřebuje v tom být dostatečně flexibilní. Proto já bych chtěla říct, aby ta diskuze z dnešního dopoledne se také odrazila v prvních dokumentech komise na příští rok, protože my to od vás očekáváme jako jakýsi povánoční dárek. Já teď hovořím jenom Itálie. 45% voličů v Itálii si vybralo naši stranu, aby Evropa byla silnější, ale aby byla také jiná. My chceme flexibilitu, která bude inteligentní, bude tedy sloužit eh, společnému cíli růstu. Potřebujeme tedy pomáhat eh, navyšování DPH eh, a eh, investice, tak aby nedocházelo k veřejným výdajům zbytečně, ale aby byly kofinancovány například projekty Agenda 2020 nebo Junckerova plánu nebo u strukturálních fondů Takovým způsobem to bylo rozumné. Tuto diskuzi musíme vést od prvních aktů, které eh, komise poskytne. Nám se líbilo, abychom skutečně eh, pracovali na, na ekonomice, na kultuře, na sociální eh, ekonomice. A potom ještě několik konkrétních bodů, to jsou životní prostředí, to jsou ty body, o kterých už kolegové hovořili. Děkuji. Jako další pan Gerike. Pane předsedo komise, já velmi vítám ten váš přístup, který se objevuje ve vašem pracovním programu na rok 2015. Vy jste hovořil o novém začátku a e, za to jsem vám také dal svůj hlas. Několika posledních týdnech jsem cestoval hodně po Německu, po svém volebním okrsku a tam jsem se svých voličů ptal, až se setkám s komisem komise Junckerem, co se ho, na co se mám zeptat. A teď vám uvést několik příkladů o co jsem byl požádán, abych vám eh, předal za otázky. Dva mladí lidé, kteří pracovali v táboře pro uprchlíky, eh, po mně chtěli, abych vám vyřídil, že chtějí mít eh, asilovou politiku, která bude skutečně fungovat a která pomůže uprchlíkům. Jedna mladá rodina s třemi dětmi mi říkala, že by chtěla daňovou spravedlnost nejen pro velké koncerny, ale také pro rodiny. Jedna pekařka z Drážďan se mě ptala, nebo mi říkala, aby zákony nevznikaly jenom na psacím stole eh, s tím, že by evropští úředníci měli eh, dělat eh, stáže v podnicích, aby věděli, jaký to bude mít dopad. Jeden otec s dětmi z Berlína mi říkal, že Evropa by měla být přísnější k rodinám a měla by mít rodinnou strategii. Děkuji. Děkuji vám a teď Frederik Federlin na jednu minutu. Uh, Děkuji, eh, pane předsedající. Děkuji také, pane Junkere, že jste mezi nás přišel. Vkládám ve vás důvěru. A vložil jsem ji eh, ve vás při volbách. Vkládám důvěru také eh, v komisi. Ovšem, tato důvěra porušila, když jsem zjistil, že balíček o cirkulární ekonomice, o životním prostředí a o kvalitě ovzduší bude odložen. Chtěl bych mít eh, no, novou naději, pane Timmermansi, když říkáte, že to všechno bude opětovně napsáno a nějak jinak zařezeno eh, do textu, ale ona ta trpělivost pomalu eh, dochází. Potřebujeme mít jasný harmonogram, kdy tomu všemu dojde protože jinak bude narůstat nedůvěra mezi parlamentem a komisí. Opravdu to je urgentní věc. Já jsem ve vás vložil důvěru, protože jsem si myslel, že vy dokážete změnit Evropu k větší prosperitě a ke čistější Evropě. Ale opravdu nedoufám, že by eh, cílem eh, cílem Evropské komise bylo dosáhnout eh, vrcholu v porušení dokumentu o životním prostředí. Pan Guzman jako další. Paní Guzman. Señor Juncker, ha dicho usted que está enamorado de Europa. Pane Junckere, Ehm, vy říkáte, že jste ze mnou do Evropy a přijďte se prosím podívat k nám do sociální jídelny a nebo k hranici Melily a uvidíte, jak vás to okouzlení přejde. Je zapotřebí pracovat, ale mm, potřebujeme k tomu také jazyk, kterýmu budeme všichni rozumět, abychom věděli, co se za těmi slovy eh, skrývá. Protože zatím se jedná je ono dohodu o volné výměně se svými státy. Nadnárodní firmy Eh, mohou být spokojeny. Více škrtů, více nezaměstnosti, více chudoby. To je, eh, to je o to, o čem se hovoří. Ale eh, pak na druhé straně tu jsou ropné firmy, firmy komisaře Kaněteho. Nemělo by dojít na handrkování. Co se týče fiskální, nebo mm, fiskálních podvodů a vyhybání se daním, tak noví komisaři, nová prac, pracovní eh, mm, aktivita eh, vypadá tak, že vidíme politiku Titaniku. Bude zachráněn ten, kdo je v první třídě, ale eh, ten, kdo je v nižších třídách, se utopí. Děkuji, pane předsedo. Já bych předsedovi komise Junkrovi a místo předsedovi Timmermansovi chtěl říct, že jsem rád, že teď můžeme konečně diskutovat o jejich pracovním programu Ehm, je potřeba, aby tento pracovní program byl ale konkrétnější, aby eh, rozpracoval eh, ty návrhy, které by měly vést ke splnění těchto priorit. A jsem rád, že jste hovořili o tom, že Evropa se musí soustředit na ty velké věci a méně na ty maličkosti. A jsem rád, že jste jako předseda komise připraven eh, přeskoumávat, jestli legislativní návrhy nejsou zbytečné to myslím, že od nás eh, občané očekávají, že budeme přijímat lepší zákony. A občané také od nás oprávněně očekávají, že eh, nebudeme tak byrokratičtí, že budeme přiměřenější a že také zlepšíme například eh, přístup k různým možnostem financování. A proto je ten přístup komice velmi slibný. Já bych teď chtěl vypíchnout dvě věci. Za prvé, Eh, je tady nový impuls k vytváření zaměstnanosti a k eh, provádění měsíčních projektů. To je velmi důležitou součástí tohoto balíčku. To by mohlo eh, vést k oživení evropského hospodářství a potom je to hospodářská měnová unie. To bude rozhodující pro provádění strukturálních reform ve členských státech a pro budoucí stabilitu eurozóny. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Děkujeme a nyní má na dvě minuty slovo paní Bereš. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážený pane místopředsedo LuxLeak. Ano, to je záležitost, která již proběhla. Já jsem velice ráda, že pokud je o fiskalitu, zdaňování a tak dále, aby, že se angažujete v této záležitosti, aby teda se zdaňovalo tam, kde pramení i zisky. Ano, váš program pracovní, tam bychom potřebovali ještě objasnit věci, jak pokročíte v této záležitosti, která je pro nás zásadní. Tam samozřejmě proto jsme vás ji zvolili. Ovšem, my očekáváme i konkrétní iniciativy, aby ty zprávy země poz, podle jednotlivých situací v jednotlivých zemí, aby to byla realita. My, kteří již jsme zde byli v minulém období, víme, jak je to nesmírně urgentní záležitost, protože zatím jsme nic neslyšeli. A nyní ta better regulation, ta slavná záležitost. My vidíme, že v podstatě ta interpretace této lepší legislativy, která by měla znamenat v podstatě kvalitnější legislativa, tak v podstatě najednou to vypadá, že budete stahovat z vašeho programu texty, které prostě se nelíbily jednotlivým odvětvím, například pokud jde o znečištění obsluší nebo právě cirkulární ekonomiku, nebo texty, které se nelíbily jednotlivým členským státům, se stáž, jste stáhli rovněž například přímo na mateřská dovolená. Dále jste se zmínili dnes o nových perspektivách, především pokud jde o cirkulární ekonomiku. A my bychom chtěli trošku lépe porozumět, co tím chcete říci, tak abychom jasně pochopili, že je zde určitá angažmá spolupracovat v této záležitosti, která je zásadní. A pokud teda chcete příští rok, aby konference v Paříži byla úspěšná, no ale jste se zmínil trošku i o revizi, o autorských právech, o této směrnici. A tam bychom chtěli si být jistí, že to umožní tomuto kreativnímu odvětví přežít v Evropě a ne, aby to uspokojovalo pouze apetit několik mimoevropských nadnárodních společností. Děkuji, děkujeme, říká pan předseda. A nyní je to pan Jakobčič, který má slovo na jednu minutu. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážený pane Junkre. Já osobně si myslím, že v této záležitosti bychom měli hovořit o novém začátku. O novém začátku, to je pravda, ovšem já se ptám, kdy dojde k novým příležitostem. Tři etapy jsou zásadní v této oblasti investice, rozvoj a růst. To je platforma, to je základ, na kterém by měla vaše Evropská komise stavět, buď teda uspěje nebo selže. A já si myslím, že hospodářská měnová unie, digitální trh, to by se mohlo stát i pátou evropskou svobodou, svobod, nebo prostorem svobody. Já v to věřím. Mnoho myšlenek směrovalo tímto právě eh, šlo tímto směrem a já doufám, že budete spolupracovat s členskými státy v této oblasti, s regiony, s místními orgány, tak aby Evropa skutečně pokročila v tomto ohledu a přeji vám hodně úspěchu. Děkujeme, říká pan předseda a nyní to bude kolegyně Spinelli. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já bych velice ráda pokračovala v tom, co zde zaznělo. Když jsme hovořili, když hovořila, když vystoupila Seriza. Já bych ráda viděla známé tváře. Když jsem si přečetla váš program, tak jsem si říkala, že to museli být právě oni, ty známé tváře, které ho vytvořili, protože to jsou ty tváře, které dovedly k Evropu k tomu, že schudla, rozpadává se a vytvořil jednu z nejprázdnějších kapitol celého programu a to je právě imigrační politika, kterou já se zabývám ve výboru pro občanské svobody. Migrace je chápána brýlemi minulosti, jako byste si neuvědomili jejich proměnu. Nyní se jedná o lidi, kteří prchají před válkou anebo klimatickými změnami. A středozemí se dnes stává Eh, společným hromadným hrobem. Eh, Dublin 3 je stále méně efektivní. Je zapotřebí eh, myslet na nové věci a přitom se pokrýváme novými a novými vinami. Jak budeme čelit těmto realitám? Děkuji. Grazie. Edustaja van Bremt, Děkuji vám. Teď má slovo paní van Bremt na dvě minuty. Já bych eh, vás především tady chtěla přivítat. Před určitou dobou, v době, kdy eh, komise se ujímala eh, své funkce, tak se zdálo, že je rozpor mezi tím, o čem jste hovořili a jaká legislativa platí máme také dobrou legislativu, nejenom zbytečně byrokratickou. Eh, myslím, že legislativa na ochranu životního prostředí eh, eh, a vod zlepšila životní situaci v Evropě. Já jsem byl s několika kolegy minulý týden v Limně a ten závěrečný dokument, který byl přijatý, byl jako studená sprcha. Víte, jak je obtížné dosáhnout eh, pokroku na globální úrovni o těchto věcech. A zdá se, že Evropa zaostává za ostatními. Ráda by byla optimistkou, ale musím říct jménem své skupiny, jménem celého parlamentu, že bychom vás rádi podpořili, ale um, ochrana ovzduší a cirkulární ekonomika. Tady jste řekl, že chcete eh, změnit eh, příslušnou legislativu. Není to úplně eh, staženo. V roce 2015 má být předložen nový návrh týkající se cirkulární ekonomiky a stejně tak kvality ovzduší, kde by mělo dojít ke změně po jednáních. Já si myslím, že bychom vás to mohli podpořit, ale tou podmínkou pro naši podporu je to, že by nemělo docházet k snižování úrovně našich ambicí, a to u obou věcí. Měli bychom všichni pracovat na tom, aby naše ekonomika byla udržitelná. Děkuji. Dalším eh, řečníkem pan Hadži Georgiu. Děkuji, pane eh, Junkre. Já jsem si přečetl pracovní program komise a mám celou řadu otazníků. Zajímalo by mě, eh, Eh, nakolik jste se nás snažil ošálit. Eh, tento eh, program uvádí několik různých přístupů, ale v podstatě se nic zásadního nezmění. Zajímalo mě, jestli jste četl ten předchozí program komise, protože byste si uvědomil, o čem hovořím, protože tam to také bylo plné neúspěšných politik, které vedly k krachu Evropy a k tomu, že vzrostla chudoba. Když například jste hovořil o Evropském fondu pro strategické investice, který se má opírat o pákový efekt, tak to je další nástroj liberální politiky. Má to být eh, v hodnotě 315 miliard, 15 eh, má přijít z rozpočtu Evropské unie, 5 eh, od České banky a další má přijít od soukromých investorů. A to jenom vytvoří dobré prostředí pro velké společnosti a jejich eh, monopol. Mě by zajímalo, kolik z těch peněz půjde malým a středně velkým podnikům. Socialisté se nakonec eh, rozhodli vás podpořit. Eh, předseda přerušuje řečníka. Dalším řečníkem bude pan, paní Fajon na dvě minuty. Děkuji pane eh, předsedo. Miliony Evropanů hledají práci, eh, případně přišli o své úspory v důsledku krize. Je tady obrovský potenciál mladých lidí, ale jejich šance jsou horší než kdy předtím, a to kvůli eh, velkým nadnárodním podnikům a podvodníkům, kteří využívají mezery v naší daňové legislativě. Pokud má Evropa efektivně bojovat proti daňovým unikům a daňovým rájům, tak by to znamenalo eh, velké příjmy, které každoročně končí v těch donovních rájích a ty bychom mohli využít pro investice a pro eh, odstranění našich eh, deficitů. Většina občanů považuje daňové úniky za nepoctivé a jak také to považuje za únik od zodpovědnosti. Komise slíbila Eh, boj proti daňovým unikům, ale ministři členských států eh, se postavili proti. Eh, Evropský parlament již loni požadoval, aby všechny nadnárodní společnosti musely vykazovat zisky dosávané ve všech členských státech, tak aby nemohly platit jenom velmi malé procento na konci roku. Měli bychom vidět Eh, nebo rádi bychom viděli odvážnou komisi, která toho dosáhne. A lidé by byli rádi, kdyby evropská politika se ubírala tímto směrem. Pokud eh, budeme neúspěšní, tak to bude znamenat, že jsme se nepoučili z těch předchozích neúspěchů. A povede to k vzrůstu extremismu, a také bude zrůstat počet lidí, kteří umírají na hranicích Evropské unie. Ještě pořád nemáme uh, úplnou migrační azylovou politiku. From uh, eh, Mr. Etheridge uh, to Madame Fajon, please. Pan Etheridge má uh, modrou kartu na paní Fajon. Děkuji. Mě by zajímalo, jestli byste mohla souhlasit s monologií ze světa fotbalu. Fotbal se hraje nejlépe, když rozhodčí dohlíží na pravidla, aby nedocházelo k faulům a k podvodům, ale eh, nepíská na píšťalku eh, každých pět minut, eh, když se něco stane. Podobně by to mělo být i v ekonomice. Tak, aby ekonomika dobře fungovala, a potom by na to byl hezký pohled. Souhlasíte s tímto příměrem? Paní Fajon. Já nevím, pane kolego, jestli jsem úplně pochopila ten váš eh, příměr. Já mám fotbal ráda. Myslím si, že sport eh, je věc, která nás všechny spojuje a také doufám, že všichni budeme mít příležitost eh, zhlednout řadu sportovních utkání a také doufám, že se dobře povede evropské ekonomice. Kohybe. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající Rád bych ano, samozřejmě řekl, že pro dobrý fotbalový zápas potřebujete rovné podmínky a Evropská komise jistě chce využít tu poslední příležitost pro Evropu. Je zde otázka, zda tento pracovní program pro rok 2015 je dostatečně ambiciozním programem. Rád bych, aby se komise zaměřila na tři záležitosti lepší regulace, to ovšem by nemělo skončit na nějakých dohadováních o každých pravidlech. Lepší regulace, to znamená lepší Evropu, lepší záležitosti pro všechny, lepší podmínky environmentální. Legislativa v této oblasti je velice důležitá pro udržitelnou ekonomiku a proto bych se rád zeptal, zda očekáváte novou legislativu v této oblasti pro cirkulární ekonomiku a legislativu, která se týká čistého ovzduší. A pokud jde o zdaňování zisku, tam zdá se, že něco skutečně není v pořádku v Evropě. Voláme potom, aby zprávy byly konkretizovány podle jednotlivých zemí, aby byly jasnější, aby zde fungovala rozsáhlejší regulace. Tak, abychom zamezili takovým velice podivným propojením. Pan Juncker nám slíbil Evropu, která bude mít hodnocení a pokud je o sociální problematiku. Ovšem my to nemůžeme udělat, pokud nebudeme revidovat legislativu, kterou máme v této oblasti a to zatím v tomto programu není. Děkujeme nyní kolegyně Arena, která má slovo na 1,5 minuty. Děkuji, vážený pane předsedo. Vy jste se zmínil o tom, že komise se musí zaměřit na to zásadní. Sociální ochrana pro mě to je základní právo v Evropě. Ve vašem pracovním programu hovoříte o sociálním dumpingu, o tom, že teda bychom měli na to reagovat v rámci mobility a že bychom rovněž měli bojovat proti zneužívání. Ovšem, dámy a pánové, sociální dumping to není pouze tato problematika, je to vlastně útok na naše sociální systémy, je to v podstatě konkurence mezi pracujícími a v podstatě na tom nikdo nevyhraje je ten, kdo je lépe chráněn, ten bude rovněž bez práce, ten, který je méně chráněn, tak ten bude zneužívány. Hmm, malé a středně velké podniky, které se snaží chránit nebo dodržovat eh, práva našich um, pracujících, rovněž um, bankrotují ve Evropě. Čili ani vy, ani já jsme zde nebyli zvolni proto, abychom ničili tato práva našich pracovníků nebo malé a středně velké podniky. Čili priorita samozřejmě ano, musí být i v revizi této směrnice, která se týká vysílání pracovníků, ale zároveň využít veškeré nástroje, které máme k dispozici, tak aby sociální ochrana v Evropě byla naše priorita. Druhá záležitost, mateřská dovolená, již jsme o tom hovořili a já jsem nesmírně ráda, že konečně Evropská komise bude věnovat tomuto tématu pozornost, že o tom bude diskutovat a zároveň, že ráda převezme své odpovědnosti. Šest měsíců hmm, to není až tak dlouhé období hmm, těhotenství trvá většinou 9 měsíců. Já doufám, že skutečně v tomto období přijdete s nějakým řešením. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní má slovo kolega Učeli. Máte 1,5 minuty, pane kolego. Mikrofon, prosím. Ano, omlouvám se, děkuji za slovo. My eh, jsme měli, eh, skládali velké naděje ve vaší komisi, proto jsme také pro vás hlasovali, protože jsme doufali, že budete stimulovat ekonomiku, že váš program povede k tomu, aby se snížila nezaměstnanost. Víte, eh, jaký sektor přispívá nejvíce k zaměstnanosti a k investicím? Je to cestovní ruch. A cestovní ruch přitom nebyl zmíněn jedním jediným eh, slovem ve vašem eh, pracovním programu. Vy jste hovořil o rovných podmínkách pro podniky a já si myslím, že bychom se měli eh, věnovat i tomu, jak to vypadá tady. 50% příjmu tady v Evropě přichází právě z cestovního ruchu. Já jsem eh, v minulosti působil jako státní tajemník pro cestovní eh, ruch. A všichni mý kolegové, kteří působili v rámci interskupiny pro cestovní ruch, eh, by vám řekli to samé. Já jsem vám také minulý týden napsal dopis, kde eh, eh, hovořím o porušení evropské legislativy. Nedostal jsem žádnou odpověď, ale přečetl jsem si eh, prohlášení, které bylo zveřejněno v maďarském tisku. Učili. And uh, this uh, ends uh, the list of uh, announced uh, speakers uh, that we have. Děkuji. Tímto byl ukončen seznam zapsaných řečníků. Nyní máme eh, čas pro nezapsané řečníky. Já tu mám více než dvě desítky žádostí. To eh, znamená, že je to velice dlouhý seznam a budu eh, muset využívat možnosti předsedy rozdělovat co nejrovnějším způsobem mezi žádosti a mezi politické skupiny tyto žádosti. Takže budou hovořit řečníci maximálně jednu minutu a bude jich 8 pan Lavia, pan Sekersky, pan Tarabella, pan Cyril Santos, pan Maria Santis, pan Faria, pan Senor Rodriguez a pan Castaldo. Možná budou hovořit v jiném pořadí. Pan Lavia jako první, prosím. Komentář mimo mikrofon. Can I start? Madame Senra Rodriguez. Paní Senra Rodriguez. Right. Please. Prosím, máte slovo. Eh, pane předsedající, pane předsedo Junckere, pane místo předsedo Timmermane, jako Eh, za koordinátory všechny politických skupin, já chci vyjádřit hluboké osobní neuspokojení a neuspokojení kolegů kvůli stažení eh, dokumentů o cirkulární ekonomice a eh, kvalitě ovzduší. My jsme ve vašem novém návrhu zkoumali to, co zrovna vyšlo z agentur, ohledně toho, jak chcete zlepšovat situaci. A jsme zvědaví, zda uvidíme, také, zda nám někdo vysvětlí, v čem to zlepšení bude spočívat. A samozřejmě takováto zlepšení budeme oceňovat. My jsme vás pozvali do výboru NV několikrát, pane předsedo. A stále ještě očekáváme váš příchod. Je jasné, že to, že jste odůvodnil stažení balíčku, e, prostě tím, že nebylo možné dosáhnout dohody mezi institucemi, aniž byste nám to, to předložila, abychom měli možnost vůbec přeskoumat ten text, nám připadá přinejmenším směšné. Děkuji. Jako další je pan Tarabella. Merci, président. Děkuji vám, pane předsedající. Po dvou hodinách konečně můžeme hovořit eh, eh, o zemědělství která má 38 eh, rozpočtu. Je to eh, téma, které se týká eh, distribuce ovoce a zeleniny do škol, tak aby byly přístupnější, a abychom takto vzdělávali mládež o důležitosti výživy. Je škoda, že ten dokument, který se hovořil, byl stažen, ale teď se říká, že by se mělo nějakým způsobem přece jen vrátit. Nyní chci hovořit o biozemědělství, protože biozemědělci potřebují větší eh, ochranu. Eh, chceme o 30% zvýšit eh, tuto, tento sektor, tento sektor je důležitý a já tedy si dokážu představit, že komise nestáhne takovýto návrh pravidel. Jaký tedy má úmysl komise? Jak chce jednat? Potřebujeme jasný signál pro zemědělství, které potřebuje mít jasnou představu. Děkuji vám. Jako další pan Maria. No, Děkuji, jsem rád, že vás tu vidím. A myslel jsem, že pojedete do Aten, abyste e, podpořil e, své e, přátele. Pan Moskovici to tam eh, nezařídil eh, dobře. Vy jste vyjádřil svými slovy, pane Junkere, své preference politické, ale eh, my už delší dobu o vás víme, jak se vyjadřujete, hovořil jste ohledně řeckých voleb, vyslovil jste se co chcete být? Chcete být eh, mm, starostou Aten? Kdo vám umožnil, abyste eh, se takto vyjadřoval o vnitřní politice eh, Řecka? Vy jste představitel trojky nebo předseda komise. Držte se v rámci pravidel a držte se toho, co vám umožňují smlouvy. A pokud se jednou provždy rozhodnete, že budete pít tu hořkou medicínu vy a vaši přátelé z Vemoranda, protože Eh, řecký lid vám v následujících volbách parlamentních přinese jasné sdělení. Děkuji vám, pane předsedající a pane místopředsedo. Hovoříme o programu Komise na 2015. A vy chcete jednou proti zlikvidovat eh, normy pro životní prostředí, ochranu eh, vzduchu, odpad a cirkulární ekonomiku. Vy byste nás měl uklidňovat, pane Junkere, tím, že tímto pokusem snížit eh, znečištění vzduchu, eh, které je způsobeno ehm, dopravou ve městech, že by se mělo znovu nastavit minimální práh pro recyklaci, ale eh, to, tak, to, tak to není, to není seriózní. Vy Říkáte, že jste žádal eh, kolegy, aby tak eh, učinili. Mnohé členské státy, Francie a Německo, žádali Evropskou komisi, aby eh, byly zachovány tyto dvě směrnice. Co vy si o tom myslíte? Jak chcete řídit nebo vyřešit tento konflikt mezi komisařem pro životní prostředí a panem Timmermancem? Minulý týden prý bylo řečeno, že tyto dvě směrnice nevypadnou. Senora Senra Rodriguez. Paní Senra Rodriguez. Děkuji, pane předsedající Pane Junckere. Třetina eh, žen v Evropské unii eh, je obětí eh, domácího násilí. A přitom o tom není nic ve vašem pracovním programu. K zemědělství zásobování potravinami. Také tam nic eh, není. Malé středňovké podniky, zase nic. Chudoba, hlad, eh, sociální vyloučení. Vůbec nic z toho není uvedeno mezi vašimi prioritami. Já eh, si myslím, že by tam mělo být uvedeno něco, co by mělo zabránit tomu, aby lidé byli vyhazováni ze svých domů. A vůbec nic neříkáte o ztrátě sociálních eh, práv. Lidé mají právo na základní veřejné služby, jako je zdravotnictví a školství. A přitom eh, vy se o tom vůbec nezmiňujete. Paní, pan Castaldo? Před lety Paolo Borsellino řekl, že politika a mafie jsou dvě moci, které eh, kontrolují totéž území a buď se dohodnou, anebo spolu válčí. Eh, často vyhrávají eh, dohody, to znají občané našeho města Říma, kteří jsou oni otřeseni šetřením, protože vyšetřování, protože do 36 zatčením, mnozí z nich jsou politici, podnikatelé, jsou z vojenské oblasti ale vidíme, že organizovaný zločin stále proniká hloub a hloub. Když jste hovořil, že bojovat proti eh, organizované zločinnosti je evropskou zodpovědností, co teď uděláte konkrétně? je eh, užitečný ten eh, návrh proti eh, praní špinavých peněz, ale to nestačí. Musíme se bránit proti mafiánským činnostem, proti organizovanému zločinu. Musíme trestat placené hlasy při hlasování a volbách. Nemůžeme se řídit zákonem o mrtál mlčení. Nemůžeme Eh, tvrdit, že mafiáni neexistují. Ticho, ticho a mlčení institucí, to znamená mafii. Děkuji. Jako další pan Sikersky. Pomíne pochvalu i poděkování. Já bych rád poděkoval. Vážený pan místopředseda Timmermans zmínil o tom, že pokud tam něco není v tom programu, to neznamená, že by to nebylo důležité. To znamená, že jsem to správně pochopil, tak jde o ten pracovní program pro 2015. Ovšem, samozřejmě, že když se mm, tímto věcem se prostě musíme samozřejmě věnovat, musíme je řešit. Jsme v Evropě, jsme mm, na konci roku 2014, na začátku roku 2015 téměř a máme zde problémy, které, kterým čelí celá Evropa, Evropský parlament parlament, rada, komise, ruské embargo například, obrovské problémy spojené s kvótami mléka, mléčný trh, dále jsou to samozřejmě problémy, které se týkají potravinového řetězce, dodávek potravin, dále je to samozřejmě i otázka nezaměstnanosti, dále jsou to programy, které se týkají škol, úkol. Ano, samozřejmě toto všechno jsou nesmírně citlivé záležitosti, společenské záležitosti, mnoho problémů a všechny tyto záležitosti podle mě by měly být řešeny a měly by být v rámci pracovního programu a priorit pro 2015. Ano, no, samozřejmě, že chápu, uvědomuji si, že nastal i čas, abychom se věnovali právním záležitostem. Děkujeme, říká pan předseda a nyní pan Seroš Šantoš má slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážený pane komisaři. Rád bych žádal Evropskou komisi, aby postupovala preventivně oblasti mlékárenského průmyslu, protože celá záležitost za tyto kvóty by mohly mít obrovský problém pro celý sektor, volatilita cen, žádné ekonomické alternativy zde bohužel nevidíme. Na Azore u nás je 30%, vlastně produkujeme 30% mléčných produktů. Je to důležité pro nás, pro export je samozřejmě, ovšem je to díky tomu, že musíme dostat lepším investicím v této oblasti, kvalitnějším technologiím, lepší návratnosti. Proto se chce ptát, zda komise projeví dostatečnou vůli, aby nalezla života schopné alternativy pro tento trh, i pokud jde o strukturální reformy, tak abychom obstáli v těchto těžkých podmínkách. Pokud jde o námořní sektor, fondy v této oblasti by měly být využity pro to, co bylo stanoveno, základní cíle, ne pro nějaké krátkodobé cíle. Děkujeme a nyní za Evropskou komisi prosím pan místopředseda Timmermans, který je lepší, zodpovědný za lepší regulaci. A mm, naším pravidlem v této oblasti je maximálně pětiminutové vystoupení, takže nyní si to můžete vyzkoušet, vážený pane místopředsedo. Děkuji za slovo. Pane předsedo, děkuji a já skutečně ano, je to zvláštní, že když poslouchám váš hlášený, hovoříte o ekonomikách členských států, vidím vás této poprvé vlastně v této nové roli. Já si samozřejmě na to velice rychle zvyknu. Já zatím nemám velké zkušenosti s Evropským parlamentem. Učím se velice rychle, byl jsem poslancem Národního parlamentu, šestkrát jsem byl zvolen a zvykl jsem si, jak to funguje na národní úrovni a nyní si musím zvyknout na to, jak to funguje na úrovni Evropského parlamentu, což je jiné. Například byl velice rád vystoupil a reagoval na projev pana Faráře, on asi neměl čas počkat na odpověď. Na to nejsem zvyklý v parlamentní rozpravě, ovšem zdá se, že tak toto zde funguje. Druhá věc. Ano, minulý týden došlo k zveřejnění tohoto dokumentu. Pan předseda Juncker a já nesmírně nás to zneklidnilo, byli jsme smutní, nepomáhá to v naší práci jistě. A vytvořilo to samozřejmě médii, ohromné různé hádky, vy na to reagujete i dneska. Mnoho z vás se dotklo právě tohoto zveřejněného dokumentu, který unikl. Já v podstatě, ano, já bych okamžitě, kdybych byl ještě pořád poslanec, tak bych řekl, my máme prostě jinou linii, my uděláme politické rozhodnutí o naší práci. Ovšem, jelikož chci respektovat vás, jakožto Evropský parlament, tak prostě jsem to neudělal, protože si myslím, že bychom měli prezentovat naše práci v parlamentu a ne v médiích. Vždycky, vždycky, vždycky bojujete a máte svázanou alespoň jednu roku, když prostě mm, někdo zveřejní váš dokument, vy nebráníte svou pozici a někdo potom reaguje na tento dokument, který unikl. A já, ano, já si myslím, že samozřejmě bych měl respektovat parlament a proto prezentovat naše plány zde, tak prosím, abyste si vyslechli to, co říkám přímo zde, to, co jsem skutečně řekl, a ne to, co jste si někde přečetli v tomto dokumentu, který unikl do tisku. To prostě by bylo jednodušší, pokud bychom si naslouchali. Já jsem naslouchal vám a my jsme rozhodli. Tak, jak jsme rozhodli na komisi, to chceme udělat. A my velice jasně jsem to řekl v oblasti životního prostředí, zachováme některé stávající programy, přepracujeme balíček v oblasti odpadů. Ovšem, ano, v rámci cirkulární ekonomiky to chceme celé dopracovat a chceme využít příležitosti Junkrova plánu, pokud jde o investice do cirkulární ekonomiky. My nesnížíme, neustoupíme z našich investic, in, ambicí, my nesnížíme naše ambice, pokud jde o čistší ovzduší pro naše evropské spoluobčany. Ovšem změníme některé z návrhů, které máme na stole, protože jsme přesvědčeni o tom, že buď to je hm, zátěž, která prostě nám neprospívá, můžeme to provést lépe, nebo prostě přijdeme s nějakým nega- návrhem komise, to může udělat a propojí se s ostatními institucemi a dospějeme k určitému rozhodnutí v oblasti čistšího vzduši. To je naše role, to uděláme ovšem v pozitivním vzduši a ne nějakým snižováním našich standardů či norem. U sociální záležitosti to nám nesmírně leží na srdci naší komise. My chceme přijít s pokrokem v této oblasti zasněly se otázky v tomto ohledu. Pracovní program, balíček, pracovní mobility. My chceme podporovat momentu bojovat proti zneužívání, je zde hodně zneužívání a to podkopává svobodu pohybu, volného pohybu v Evropské unii. Chceme umožnit našim pracovníkům aby rovněž mohli reagovat na pracovní místa v jiných členských státech, pokud jsou k dispozici. Jak to uděláme? zlepšíme například evropskou databázi, celou evropskou databázi o volných pracovních místech, zlepšíme pravidla v oblasti sociálního zabezpečení, lepší implementace směrnice o vysílání pracovníků, tak aby jsme zabránili zneužívání těchto pravidel. A podobně, jak už jsme se o tom zmínili, zacílená revize, přeskum této směrnice od roku 2015, tak aby nedocházelo v EU k sociálnímu dumpingu, protože sociální dumping zde existuje. Prosím, abyste se promluvili s lidmi z oblasti dopravy. Řeknou vám to jasně. Čili toto jsou naše ambice. A hovoříme-li zde i o postavení žen, a to je zásadní, nehovoříme pouze o tom, co je správné, morální, mm, dobré, já jakožto otec prostě nejsem ochoten akceptovat to, že mé dvě dcery budou na horší pozici v rámci pracovního trhu než můj syn. To je neakceptovat. Tam to je jasné, ovšem nejenom z tohoto důvodu jsou zde ekonomické důvody a my ubližujeme evropské ekonomice, protože nevytváříme stejné pracovní podmínky pro ženy na pracovním trhu. Zde musíme dosáhnout pokroku. Ovšem musíme zároveň být pragmatičtí. Směrnice nebo návrh směrnice u mateřské dovolené pro mnoho členských států v podstatě realita to celé změnila, protože to bylo na stole 8 let, členské státy již udělaly konkrétní kroky a šly ještě dál než tento návrh. my chceme zlepšit celou situaci, což znamená, že to můžeme udělat, ano, na základě tohoto návrhu. Prosím, abyste přišli s příklady, my to umožníme zlepšit Přijme pomůžeme. Ovšem, my prostě jinak nezlepšíme pozici, stan, postavení žen na pracovním trhu. My samozřejmě přijdeme i s jinými iniciativami, abychom dosáhli pokroku v těchto oblastech. Pokud by pan Faráš zde ještě zůstal, tak v jednom bodě bych s ním souhlasil. A je dobré hovořit o věcech, na kterých se shodneme má pravdu, když hovoří, že je zde příliš velká zátěž v celé EU na malé a středně velké podniky, příliš velké příjmě a tam bychom měli něco udělat, protože pokud odstraníme toto břímě, tak a tuto zátěž, tak budou schopni, řekněme, nabrat jednoho, dva, další, tři eh, eh, pracovníky a to je právě ten příspěvek v boji proti nezaměstnanosti v Evropě. A tam si myslím, že pan Farář projevil evropského ducha. Určitě to nebylo pod vlivem nějakých léků. Jistě si to myslí, jistě to, co nám řekl, to si, to si i myslí. To si myslím, že vidíme jasně ze strany UKIPu v současnosti. No, čili i on vlastně se zmínil o prvku, který by nám mohl pomoci pohnout Evropu vpřed. Ještě poslední záležitost, mnoho z vás se o tom zmínilo, je zde mnoho, mnoho důležitých prvků. Všem to, že něco je důležité, to neznamená, že Evropa musí okamžitě reagovat pouze na tento prvek. Když chceme zlepšit situaci na pracovním trhu, sociální, problematiku v členských státech. To prostě nemůže přijít pouze ze strany EU. My hrajeme svou roli, ovšem zároveň je důležité, aby členské státy přišly s konkrétními kroky vpřed. Proto navrhuji, aby Evropská komise i Evropský parlament eh, se snažili zaangažovat i radu do této rozpravy, protože k mnoha těmto aktivitám bude muset dos, budeme muset dospět na straně členských států a právě tímto způsobem mohou tlačit na své zástupce v radě, pokud chceme skutečně dosáhnout pokroku. My jsme připravili tento program Evropské komise, prezentovali jsme vám ho dnes na našem setkání. Já osobně si myslím, že je to takový odrazový můstek pro tento dialog. Není to úplně poslední slovo. My samozřejmě jsme ochotní velice pozorně vám naslouchat, tak abychom v oblasti pracovních míst a růstu i ostatních priorit, o kterých hovořil pan Juncker, na kterých se dohodl s Evropským parlamentem u své volby, aby jsme skutečně je dosáhli a splnili. Děkujeme. Pane předsedo, dámy a pánové, vážení poslanci, já bych chtěl nejprve říci, že bychom měli změnit náš způsob jednání. Já jsem eh, už se zúčastnil zasedání předsedu výboru, kde už bylo všechno řečeno. Já a Franz Timmermans jsme se také zúčastnili konference předsedů a dnes mám pocit, eh, jako by se ty schůzky nikdy nekonaly. My jsme chtěli vám eh, prezentovat eh, pracovní program komise, to také děláme. Eh, to není v parlamentu povoleno, prosím odstraňte to. Prosím, pokračujte, pane Junkre. Já také chápu eh, vaše projevy, když mi eh, je řeknete ústně, nemusíte tady věšet žádné transparenty. A dále bych chtěl říci, že, že už jsem na konferenci předsedu říkal, že bychom měli mít setkání o pracovních metodách, eh, protože dnes to bylo částečně frustrující jak pro vás, tak pro nás. A myslím, že bychom se měli zamyslet nad tím, jak budou probíhat e, tyto vzájemná, tato vzájemná setkání. A za třetí, měl bych asi upřesnit některé věci. My nasloucháme parlamentu, nasloucháme také radě. A musím konstatovat, že nikdo tady nezmínil toto základní pravidlo mezi institucionální spolupráce. Já s Francem Timmermanem jsme z toho seznamu iniciativ eh, stáhli všechny plány, eh, které narazily na podpor, někdy velmi eh, rozhorčený, buď parlamentu, anebo rady. Ovzduší půdy tam, kde to narazilo na zuřivý odpor parlamentu a e, vy jste se o tom měli také zmínit. Kdybychom to tady prezentovali a řekli bychom, všechno zůstane na stole, včetně těch návrhů, které vy jste odmítli, tak e, by tady bylo 103, více než 130 nových návrhů a ty by se museli projednávat. Já se vás ptám, jestli byste tomu tleskali. My jsme udělali jenom to, co jsme vám slíbili tady v parlamentu. A stejně tak to uděláme příští rok, až budeme eh, příští rok prezentovat ten program na příští, na, přes příští rok, na rok 2016. Co se týče eh, daní, k tomu bylo eh, všechno řečeno, to bylo řečeno už eh, před eh, volbami, eh, bylo to řečeno také, když jsme prezentovali hlavní směry komise a také ty ní. Teď eh, tady zaznělo mnoho slov o transparentnosti. To je někdy eh, Eh, slovo, které vyznívá komicky. Já eh, a Franz Timmerman v komisi jsme pracovali velmi tvrdě, také jsme předložili návrh o interní transparentnosti práce v komisi. Komise, týkající se komisaře, kabinetu komisaře, generálních ředitelů, kteří mají vždycky eh, zveřejňovat informace o svých schůzkách. Ale nikdo neřekl, že parlament by měl udělat to samé, tak to udělejte buďte tak eh, snosní jako komise. Můžete si to zítra odhlasovat, můžete si odhlasovat usnesení, kde řeknete, že budete postupovat stejně jako komise. A teď k Řecku. Já řecky úplně nerozumím, takže nevím, co přesně se psalo v řeckých novinách, ale když jsem eh, hovořil o řeckých extremistech, tak jsem hovořil o eh, těch pravicových extremistech mě vůbec nenapadlo, že byste se mohli považovat za extremisty. Takže úplně nevím, eh, proč zástupci levice tady se považují eh, eh, za extremisty. Já nenávidím pravicové extremisty. A z... v každém případě jsem předsedou komise. Já tím nechci No to neznamená, že tady ve Strasburku najednou přijdou všechna politická přesvědčení a politické názory. Já to říkám úplně stejně. V Německu, ve Francii a Belgii říkám věci, které se nelíbí ani vládě, ani opozici. Vy mi nebudete zakazovat, jak se mám vyjadřovat eh, o základních věcech evropské debaty. Eh, Evropa je politická a komise také. ano, já předám uh, vaše podněty týkající se pracovních metod uh, na zasedání předsednictva. Uh, tím končím tuto rozpravu hlasování. O tomto bodu proběhne na příštím plánu zasedání v lednu. Um, Děkuji vám, kolegové. Děkuji vám také, pane Junkere. Budeme pokračovat v naší rozpravě, budeme se zabývat rozpočtem. Ale ještě předtím mám pro vás tři oznámení. Za prvé, co se týče doporučení z výboru INTA, aby nebyly podány výhrady o e, aktu v delegované nepravomoci, nejsou tu žádné výhrady do 24 hodinové lhůty a na základě článku 105 odstavce 6 jednacího řádu je toto doporučení eh, považováno za schválené a zítra bude zveřejněn přijatý text, to bude ve středu 17. prosince. Také vás chci informovat, že na základě článku 231 odstavce 4 nedošlo k žádné žádosti, aby se eh,